Diamo inizio al nostro work. Zahájíme náš seminář. Prosím, posaďte se. Innanzitutto voglio ringraziare ze všeho nejdříve bych rád poděkoval všem zúčastněným. Od organizátorů tohoto významného semináře. Chci poděkovat zpravodajům, kteří dnes vystoupí. A dovolte, abych zvlášť poděkoval paní komisařce Marian fischer bell a Eskilu Andersonovi, švédskému ministru zemědělství, za přijetí této tohoto pozvání. Tento seminář je příležitostí, jak se podívat na budoucnost společné zemědělské politiky a udělat to na nejvyšší možné úrovni. Děláme to ve velmi zvláštní chvíli kdy se zamýšlíme i nad rozpočtem společenství, který bohužel vystavuje velkému riziku společnou zemědělskou politiku. Hrozí, že bude omezena ze dvou směrů. Na jedné straně je zde konkurence ze strany dalších politik a na druhé straně komise, už delší dobu tvrdí, že je nutno omezit zemědělské výdaje na evropské úrovni. A já to říkám ne proto, abych tvrdil, že investice do jiných politik nejsou chválihodné. Rozhodně podle mého názoru nutné jsou, ale připadá mně chybné, že tyto zdroje budou odebrány politice, ekonomické politice, která je v současné době téměř jednoznačně věnována EU a která je také velmi důležitou pro zprávu území. Jsme také ve fázi, kdy dochází ke změně rovnováhy mezi evropskými institucemi. Uzavření procesu ratifikace Lisabonské smlouvy znamená historickou změnu ve vztazích mezi institucemi. Dává větší pravomoci Evropskému parlamentu, který tedy konečně se stává rozhodujícím v oblasti produkce legislativních aktů, a to i v oblasti zemědělství. I z těchto důvodů dnešní příležitost uspořádat tento seminář, k němuž parlament přispěl, je velmi důležitá, protože se tento seminář koná v instituci, která dnes hraje velmi důležitou roli v rozhodujícím procesu, v rozhodovacím procesu na úrovni EU. Dnes eh, se podíváme rovnou do jádra tématu. Jedná se o budoucnost společné zemědělské politiky. Je to debata, která se neustále obohacuje. A to jak na evropské, tak na globální úrovni. Objevují se nová témata a nové výzvy, které jsou důležité pro evropskou společnost, pro její instituce a její politiky. Mezi nimi je Zemědělská politika, historický sjednocující faktor při budování Evropy, v současné době jako ekonomická politika a politika zprávy území a půdy je důležitou politikou na úrovni EU. Je to skutečný základ, na němž můžeme budovat evropskou odpověď na nové evropské a světové výzvy. Bezpečnost potravin a trvalá udržitelnost procesu růstu a rozvoje. Samozřejmě musíme aktualizovat ten svůj evropský závazek, pokud jde o zemědělství. Musí to mít pozitivní dopad na společnost a musíme zrušit nebo odstranit rozdíly, které zde pořád ještě existují. Je jasné, že musíme na sebe vzít novou globální zodpovědnost eh, v oblastech, kde zemědělství může hrát rozhodující roli. Zrychlení procesu reformy SZP už eh, bylo obsaženo v reformě z roku 2003. Tam se jedná o nový evropský zásah v oblasti zemědělství a rozvoje venkova tam se dává přednost eh, budování společných eh, kolektivních hodnot eh, a postupně se omezuje váha prvku ochrany trhu. Jedná se o opravdu epochální záležitost. Prémie podle statutu zemědělce je nahrazena prémii za chování a služby, které tento zemědělec poskytuje společnosti. Tato nová filozofie je velmi aktuální, především pokud jde o změny, které charakterizovaly vývoj eh, situace v posledních letech. Nicméně zdá se, že zde hrozí nebezpečí, že bude zatlačeno do pozadí vše pozitivní, co zemědělství přináší. Jedná se o zahájení diskuze o evropském rozpočtu. Vychází se z dokumentu komise Reform Agenda for Global Europe. Zdá se, že se to neubírá tím nejlepším směrem. I když se jedná o neformální dokument, takzvaný non-paper, a ne o nějaký formální dokument komise, tak jeho obsah je už velmi znám a hodně se o něm diskutovalo. Už eh, to, že se bude diskutovat o rozpočtu ještě dříve, než budou rozhodnuty nástroje pro společnou zemědělskou politiku, je trochu pochybný. Dávat účetnictví před eh, obsah, před skutečnou akci, to mně nepřipadá příliš daleko zraké. V okamžiku, který prožíváme v našich společnostech, v tomto historickém okamžiku, analýza, která byla provedena, v oblasti otázky modernizace zemědělských výdajů je velmi nejasná a nás velmi samozřejmě zajímá hodnocení, které dostaneme ze strany komisařky Marian Fischel-Boll. Hovoří se o tom, že je nutno posílit přínos zemědělství k boji proti klimatickým změnám. Je třeba zachovat ziskovost eh, zemědělců. Je třeba také zachovat bezpečnost potravin, biodiverzitu, dobré životní podmínky zvířat, dobré využití vodních zdrojů. A zdá se mi paradoxní, že se zde hovoří o velkém snižování zdrojů. A ještě paradoxnější je pocit, nebo tedy pokus eh, omezit eh, v rámci revize rozpočtu reformu SZP od roku 2013. Víme, že teprve příští rok bude zahájen ten formální postup. Explicitně se dohovoří o větší zodpovědnosti členských států, pokud jde o výdaje v rámci SZP, a to je v rozporu k nedávným stanoviskům parlamentu Parlament řekl, že chce zamezit jakémukoliv pokusu o renacionalizaci společné zemědělské politiky. Pokud jde o spolufinancování v rámci prvního filíře, to by vytvořilo velké rozpory, velké rozdíly v rámci Evropské unie. Bylo by to proti principům evropské integrace. Právě v čase hospodářské krize je jasné, že chudší členské státy by měly problémy s spolufinancovat přímé podpory zemědělcům a ještě by se prohloubily rozdíly, ale já zde nechci vést technicko-politickou analýzu tohoto, analýzu tohoto dokumentu. Chci jen poukázat na rizika, že se zhorší nebo zatlačí do pozadí role zemědělství v důsledku těch finančních problémů. Vidíme například, co se děje v mlékařském sektoru Naopak eh, vypadá to, že když navýšíme zdroje, tak eh, dojde k tomu, že ty mezinárodní, nebo tedy ty národní intervenční nákupy, které udělali takové země jako Francie, Německo, Španělsko, tak to ještě prohlubuje rozdíly a jasně to svědčí o tom, že pod tlakem krize může dojít ještě k většímu prohloubení rozdílu mezi jednotlivými zemědělci v členských státech Evropské unie. A na závěr, tato rozpočtová vize, kterou komise uvádí, by měla být vyvážena díky práci parlamentu. Vstup Lisabonské smlouvy v, platnost od 1. prosince znamená začátek nové epochy pro tvorbu evropských politik, především společné zemědělské politiky. Evropský legislativní proces parlamentu, který je přímým výrazem volby voličů se 27 členských států, uděluje tedy parlamentu stejnou roli, pokud jde o vydávání legislativních aktů. Díky tomu parlament bude moci ukázat, jakým způsobem je zohledňován hlas evropských voličů. Je důležité, aby parlament se snažil o to eh, prosadit eh, politiku, která bude ve prospěch eh, trvale udržitelné rostoucí společnosti a abychom reagovali na výzvy, před kterými stojíme. Ehm, to je vše, děkuji, omlouvám se za tento poněkud obsáhlý úvod, ale myslím si, že je důležité tímto způsobem zahájit tento náš seminář a vyjít z některých bodů, které si tento výbor osvojil v průběhu našich jednání. A teď bych tedy zahájil náš seminář a dal okamžitě slovo předsedajícímu eh, ministrovi v radě Eskilu Erlansenovi, který tedy vystoupí. Prosím, Eskile, máš slovo. Tak, Paolo, eh, herr ordförande, ärade ledamöter. Jag vill börja med... Děkuji, pane předsedo. A vážení poslanci. Chtěl bych srdečně poděkovat za vaše pozvání. Týma tohoto semináře je, myslím, velice dobré. Eh, není k tomu, co více dodat. Já si myslím, že se jedná o otázku, na kterou všichni klademe velký důraz. A na to důraz já i kolegové v radě. Jedná se o vytvoření společné zemědělské politiky po roce 2013. A toto téma je skutečnou prioritou pro následující roky. V současné době se nacházíme ve velice vzrušujícím období. Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a to znamená uší kontakty mezi parlamenty a uší spolupráci mezi radou a parlamentem. Z tohoto důvodu se těším, že se budeme výdat stále častěji. Otázka tedy je, jak by měla vypadat SZP po roce 2013. E, tato otázka nyní vstupuje teprve do úvodní fáze, její řešení vstupuje do úvodní fáze. Původní rozhodnutí byla učiněna v roce 2008 za francouzského předsednictví, poté během českého předsednictví jsme hovořili o přímých platbách. A mně se zdá zcela přirozené, že já se nyní soustředím také na tyto otázky. Víte, že příští týden organizuji orientační diskuzi k tomuto tématu. Pokud jde o schůze rady, požádám členské státy o to, aby vypracovali seznam nejdůležitějších výzev a problémů pro evropské zemědělství. Zároveň budeme poukazovat na to, jak je možné na situaci reagovat a jak je možné efektivně postupovat. A jedna z výzev, kterou považuji podobně jako vy za velice důležitou, jsou klimatické změny. Klimatické změny jsou celosvětovou výzvou. Je to možná největší výzva, jaké jsme kdy čelili. A věda poukazuje na to, že se klima mění a s vědou musíme spolupracovat také v hledání odpovědí, jak vytvořit trvale udržitelné fungování společnosti. Hovořili jsme o tom v září na neformální schůzi ministrů. Paolo tam byl s námi. Na této schůzi jsme se shodli na tom, že největší výzvou jsou emise skleníkových plynů. A tyto emise se týkají také zemědělství a z tohoto důvodu je nutné zemědělský sektor přizpůsobit boje proti klimatickým změnám. To znamená velké změny pro zemědělce i jiné sektory v naší společnosti. Já jsem proto, aby otázka klimatických změn byla součástí společné zemědělské politiky. Jak je možné tyto problémy řešit? Co můžeme udělat? Já se domnívám, že je nejdůležitější, abychom otázky klimatických změn nevnímali izolovaně. A víme, že zde existují také jiné výzvy pro naši společnost. Například zachování biodiverzity, dobrá zpráva našich vodních zdrojů a tak dále. To jsou také velice aktuální otázky, především s ohledem na klimatické změny. Z tohoto důvodu je podstatné, abychom vnímali klimatické změny v souvislosti s ostatními změnami. Dále je důležité klást si otázku, jak můžeme zlepšit hospodářskou aktivitu ve venkovských oblastech. To je podstatné především s ohledem na poslední dva roky, kdy docházelo k poklesu hospodářské aktivity v Evropě i jinde ve světě. Musíme posílit myšlenku, že zemědělství musí nabízet atraktivní pracovní místa a proto je nutné dále rozvíjet některé nástroje, které už máme k dispozici. Naši podnikatelé eh, musí eh, získávat podporu a je nutné určité činnosti také dále rozvíjet. Potřebujeme dynamický rozvoj a musíme zaručit, aby se podniky inovovaly a vytvářely nová pracovní místa. Kromě těchto výzev je nutné, aby zemědělství se bylo schopno postavit vlastním problémům. Stále ještě existují mezery v každodenní politice, které musíme společně vyplnit. Asi nikdo nespochybňuje to, jak důležitou roli má zemědělská politika v tom, aby zaručila, že naši zemědělci budou mít slušnou životní úroveň. Vnitřní politika se eh, soustředí na zlepšování této životní úrovně. Musíme ale také zajistit, aby daňoví poplatníci byli přesvědčeni o tom, že jejich peníze jsou užívány legitimním a spravedlivým způsobem. Mnoho členských států se domnívá, že je nutné zde vytvořit eh, rovnováhu v rámci SZP. Historicky jsme při stanovování plateb vycházeli z ze dřívějších údajů, ale ty musí být nyní aktualizovány je stále těžší a těžší ospravedlňovat tyto rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A proto doufám, že společná zemědělská politika po roce 2013 zaruší spravedlivé rozdělení prostředků. Další otázka je, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím plateb. Například přímé platby v současné době skutečně přispěli k tomu, že naši zemědělci mají spravedlivější příjem Eh, dopad těchto přímých pladeb ale vedl také k tomu, že eh, docházelo ke zvyšování cen a někdy také k zadlužování jednotlivých zemědělců, a protože také jejich náklady rostly. Zemědělci, eh, kteří chtějí rozšiřovat své podniky, na tyto zemědělce má situace velice negativní dopad. A my se musíme postarat o to, abychom eh, zrušili a eh, plošné dotace a naopak eh, musíme se soustředit na politiku, která bude zohledňovat přirozené a přírodní prostředí. To znamená například, že nebudeme natolik zasahovat eh, do trhu. To už je něco, o čem jsme dříve hovořili. A to je tedy eh, druhý pilíř společné zemědělské politiky a tento pilíř musíme v každém případě posilovat. Grazie, Esky. Děkuji, Eskile. Děkuji za tento tvůj příspěvek. Samozřejmě po prvních dvou eh, příspěvcích eh, expertů potom bude rozprava, takže si připravte otázky. A teď eh, je mým velkým potěšením dát slovo Marian Fischer-Boll. Děkuji, Marian, že jsi přišla mezi nás. Uh, děkuji, pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové. V prvé řadě děkuji za uspořádání tohoto semináře. Děkuji za to, že jste mě laskavě pozvali a mohu před vámi vystoupit a se vám pár slov. Já doufám, že mi odpustíte to, že se budu snažit hovořit opravdu cíleně, jelikož mám pouze 10 minut na společnou zemědělskou politiku a 10 minut na toto téma není opravdu mnoho. Mám před sebou tedy řadu věcí, které chci říct velmi podrobně a cíleně, takže mi to předem odpustíte. Jednu věc chci říct naprosto jasně. Já pevně věřím, že potřebujeme pro budoucnost silnou, pevnou společnou zemědělskou politiku. Já jsem si v určitých tiskovinách přečetla řadu názorů na má stanoviska. Často se říká, že jsem ultraliberální, že jsem někdo, kdo chce všechno nechat pouze a jedině na silách trhu. To je naprostý nesmysl. A každý, kdo sleduje tuto debatu, tak ví velmi dobře, že tomu tak není. Na druhou stranu chci ale říci zcela jasně, že společná zemědělská politika musí zaznamenat v budoucnu změny. Ty změny by ji měly posílit a upevnit, nikoli oslabit. A já se domnívám, že tohle je reálné. Proč potřebujeme pevnou společnou zemědělskou politiku pro zemědělství a rozvoj venkova. Jednak proto, že existují obavy, pokud jde o bezpečnost potravin. Víme, že populace se každý den zvyšuje. Předpokládáme, že to půjde za 7 miliard osob až na 9 miliard obyvatel. To je tedy číslo, které máme na rok 2050. Tak to vypadá naše prognóza a, když vy, a, a také zaznamenáváme, že se, že se mění systém stravy. V Ázii vidíme, že lidé stále více jedí maso, spíše než rýži, jako tomu bylo v minulosti. Proto musíme opravdu upevnit a podpořit naši zemědělskou produkci. Prognozy říkají, že musíme navýšit zemědělskou produkci o 70 až 100 do roku 2050. Ta potravinová bezpečnost závisí jednak na obchodu a Evropská unie bude mít velmi příznivý přístup k obchodu s potravinami. Já se domnívám, že se na tom dá hodně vydělat, krom jiného. Na druhou stranu nesmíme zanedbávat domácí výrobu. pokud eh, příliš mnoho dodávek potravin se bude soustředit na určité oblasti na země kouli pouze, tak potom zajištění dodávek bude velmi ohroženo kvůli třeba různým nepříznivým jevům, klimatickým nebo onemocněním, která se vyskytnou v určitých oblastech. Je to záležitost, eh, se kterou bychom si neměli pohrávat a neměli bychom se vystavit riziku, že bude tento jev ohrožen. Je to jako s plynem. Když víme, že jsme závislí na dovozu plynu, tak stačí, aby jeden dodavatel eh, zavřel kohoutky a u potravin je to naprosto nebezpečné. Nemůžeme toto dovolit. Za druhé potřebujeme pevnou politiku pro řízení ploch pro zemědělství, pro ploch pro lesnictví a lesnictví představuje 40 těchto ploch. Pokud by tato zemědělská produkce se zastavila, tak dopady pro životní prostředí by byly velmi závažné. V řadě případů dochází k opuštění určité plochy a tam dochází k degradaci té půdy a velmi často ta se může stát, že se z toho stane poušť. Třetina zemědělské půdy má vysokou hodnotu. Jsou to velké oblasti s ohromnou biologickou rozmanitostí a ty by se vytratily bez zemědělství. Takže musíme zajistit, aby v příštím roce byla opravdu věnována pozornost biologické rozmanitosti a potřebujeme pevnou politiku pro to, abychom byli schopni čelit výzvám ohledně změny klimatu. Asi 9 všech emisí skleníkových plynů pochází ze zemědělství. To není ohromné procento, ale je to významné procento. Stejně jako ostatní sektory i zemědělský sektor bude muset snížit emise skleníkových plynů v následujících letech. Rovněž také tento sektor se bude muset přizpůsobit a adaptovat na účinky změny klimatu, které již v současné době zaznamenáváme. A rovněž také potřebujeme pevnou stabilní politiku, která by zajistila eh, vyvážený a udržitelný rozvoj venkova. Pokud jde o hustotu obyvatelstva, tak 90 našich oblastí je právě ten, ta oblast venkova. Téměř polovina obyvatel v Evropě žije právě v těchto oblastech. V řadě těchto oblastí spatřujeme velký potenciál, pokud jde o místo pro život a pro práci. V případě, že tam chybí však základní služby, je potřeba zajistit veřejnou podporu, aby se uvolnil daný potenciál těchto oblastí. Proto potřebujeme tu pevnou politiku. Jakou formu by tato politika měla zaujmout? Já jsem pevně přesvědčena o tom, že jedna věc, jak nepostupovat, je jít zpátky. Podrobné řízení trhu, striktní řízení trhu, to je otázka minulosti. Mohlo to být účelné, ale je to neefektivní, pokud jde o podporu příjmů zemědělců a má to další negativní vedlejší účinky. Pokud by veřejnost v Evropské unii si na moment pomyslela, že něco takového plánujeme do budoucna, tak eh, klíčová podpora pro společnou zemědělskou politiku utrpí. A já vám mohu říct, že takovýto šok by jenom narůstal. A projevilo by se to i v rozpočtu společné zemědělské politiky. To rozhodně ale neznamená, že jsem pro naprostou deregulaci. Tomu jsem daleka. Já nejsem proto, aby se vytvářely rozpočty a snižovali rozpočty jenom pro účel samotný. Musíme dát zemědělcům prostor reagovat na situaci, jednat konkurenceschopně a reagovat na to, co se děje na trhu. Musíme je podporovat v dobách krize, tak aby naše zemědělská produkce příliš neutrpěla v takovýchto těžkých obdobích. Toto je možné. Je možné mít tu záchranou síť, která nebude oslabovat konkurenceschopnost. To je přesně to, co potřebujeme. Pokud jde o řízení zemědělských ploch, musíme se zemědělci jednat s respektem, musíme se k ním stavět jako, že jsou to naše partneři, musíme brát ohled na životní prostředí. Regulace zde sehrává určitou roli. My musíme rovněž také pomáhat zemědělcům v tom, aby se chovali k životnímu prostředí náležitým způsobem protože ty náklady na to nenutně musí být promítnuty v těch tržních mechanismech. To samé platí o změnách klimatu. I zde má regulace své místo. Pokud bychom ale zaplavili zemědělce různými pravidly, bez toho, abychom jim zároveň také pomáhali, tak bychom v podstatě tu výrobní kapacitu přesouvali jenom do zahraničí, do zámoří a začali být závislí, závislí na dovozu. Pak bychom museli veřejnosti vysvětlit, proč vytváříme více skleníkových plynů tím, že dovážíme víc a víc potravin, které jsou vyráběny za standardů životního prostředí, které jsou rozhodně nižší než ty, které jsou uplatňovány v Evropské unii. Investice do toho, aby naše technologie byly šetrnější životnímu prostředí, malé změny, které je potřeba provést. To si myslím, že je velmi dobrá investice. A pokud jde o obecný pojem rozvoje venkova, myslím, že základní opatření, základní pokyny k tomu, jak postupovat pro jednotlivé regiony a členské státy, to je asi velmi dobrý přístup. Jsem si však jistá, že to můžeme ještě vylepšit. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku jako takovou, měli bychom být otevřeni novým myšlenkám. Já se domnívám, že bychom neměli zahodit to, co už bylo vypracováno a co funguje. Zároveň si myslím, že bychom neměli být vězni naší vlastní minulosti. A poslední poznámka. Získat si a udržet si podporu pro společnou zemědělskou politiku znamená, že se podepíšeme pro, pod určité cíle, pod které se může podepsat i veřejnost. Musí tam být jasné logické cíle, které mohou mít dopady na to, jak se potom budou rozdělovat prostředky mezi členské státy. A to už je něco, co Eskil říkal ohledně rozdělování prostředků mezi členské státy. Já vím, že tohle je velmi citlivá oblast a pochopitelně zde je třeba se k tomu stavět s politicky, politicky realisticky jinde musíme postupovat takto realisticky. My můžeme na jednu stranu bránit a hájet společnou zemědělskou politiku jako základní pevnou politiku Evropské unie, pokud na druhou stranu lidé vidí, že jde pouze on jen o to, jak si zachovat svůj vlastní kus toho koláče. Určitě můžeme prosadit náš argument o společné zemědělské politice. Jsme schopni přesvědčit veřejnost že společná zemědělská politika se hraje zásadní roli v podpoře ekologicky šetrného zacházení s krajinou. A nyní se v krátkosti vyjádřím k přeskumu rozpočtu k tomu neoficiálnímu materiálu non-paper. Já jsem byla stejně přes, překvapená jako vy, když jsem se dozvěděla o tomto materiálu, protože já jsem jej nikdy nevěděla. A myslím se, že někteří úředníci komise si vytvářeli své vlastní stanovisko k tomu, jak by mohla vypadat budoucnost z hlediska přeskumu rozpočtu. Tento materiál už byl zahozen do odpadu a další komise představí svůj vlastní materiál, který bude pojednávat o budoucím přeskumu rozpočtu. A já doufám, že když jste to viděli, takže jste zaznamenali takový systém spolufinancování, u kterého jste si museli říct, že bych se pod to nikdy nepodepsala, protože víte, jak já se stavím k otázce spolufinancování na poli zemědělské politiky. Věřte mi tedy, že tento materiál neexistuje, nebude znovu předložen a další komise předloží své vlastní stanovisko k otázce rozpočtu. Jak bude toto stanovisko vypadat, to nelze v tuto chvíli předjímat. Grazie. Děkuji. Drahá Marian, jak slyšíš, eh, tento osvobozující potlesk znamená, že jsme velmi spokojeni s tvým příspěvkem. Děkujeme ti i za to, že jsi velmi jasně řekla, že tento dokument je vlastně neexistujícím dokumentem. Já jsem ho viděl na prvních stránkách eh, hlavních novin, takže to samozřejmě vyvolalo u nás všech velké obavy. Děkuji za toto upřesnění ještě jednou. My jsme to přivítali opravdu s velkým nadšením. A teď rovnou k tématu tohoto semináře. Jak víte, přizvali jsme čtyři odborníky, kteří jsou velmi známí ve svém oboru. Nejdříve dáme slovo prvním dvěma. Profesor Buckwell z Countryland and Business Association a potom profesor Vincent Chatelier Mezinárodního Národního institutu pro zemědělský výzkum. Potom zahajíme rozpravu, takže já rozdělíme eh, řečníky, kteří už se přihlásili na dvě skupiny. První bude po prvních dvou vystoupeních expertů a ta druhá skupina až na závěr. Takže teď dávám slovo panu Bakvelovi. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za to, že mohu hovořit před Evropským parlamentem především v této chvíli, kdy parlament by měl brzo získat plné spolurozhodování a to znamená, že jeho pozice je důležitější než kdykoliv dříve, pokud je o zemědělskou politiku. Víme, že SZP prochází změnami od té doby, co začala existovat v roce 57 nebo 68, to už je jedno. SZP si se neustále přizpůsobovala změnám na politické a hospodářské úrovni v Evropě. Neexistují žádné pochyby o tom, že od roku 1992, kdy eh, stará SZP vycházela z cenových podpor. Od této doby začal reformní proces. A od té doby eh, dochází k neustálým změnám. Je jasné, že eh, společná zemědělská politika se mění, ale není úplně jasné, jakým směrem. Z tohoto důvodu eh, máme dnes tuto diskuzi a tato diskuze bude pokračovat v následujících eh, dvou letech. Je třeba podívat se na to, jak by po roce 2013 měla EZP vypadat. V této diskusi se musíme soustředit na největší část SZP, e především pokud jde o veřejné výdaje. Jedná se o přímé platby. A na to se budu soustředit eh, ve svém příspěvku. Zdá se, že eh, příjemci to vnímají jako skoro stálý zdroj příjmu, ale zbytek Evropy vnímá tento systém spíše dočasně. My musíme nalézt nějakou rovnováhu mezi příjemci této pomoci a zbytkem společnosti. Protože nejistota, která tento systém obklopuje, není dobrá pro nikoho. Evropa je neustále kritizována za svoji politiku v oblasti zemědělství ze strany všech, kteří nejsou zemědělci a také zemědělci politiku kritizují, protože eh, jsou znepokojeni tím, že eh, pro ně neexistuje žádná jistota. Zemědělská politika by měla pomáhat zemědělcům dosáhnout jistoty, nikoli naopak. Myslím si, že je zajímavé slyšet to, jak komise a předseda tohoto výboru a popsali neoficiální dokument komise. Ale důvod, proč zde existuje tento neoficiální dokument, je, že se často poukazuje na to, že podíl SZP na rozpočtu by měl být snížen. A já naprosto souhlasím s tím, že začít se snižováním rozpočtu a poté hovořit o tom, jak se přerozdělí a poté hovořit o tom, jak se změní politika, eh, to je zcela špatný postup. Nejdříve bychom měli hovořit o cíli této politiky, o tom, jak by měla tato politika být přeměněna, aby splňovala očekávání občanů a zemědělců. Musíme tedy hovořit o hlavním cíli a o tom, jak tuto politiku změníme. Ve chvíli, kdy se shodneme na cíli politiky, můžeme se zabývat otázkou objektivního přerozdělení zdrojů. Ehm, můžeme se zabývat tím, jestli toto přerozdělení je spravedlivé a podporuje kohezi. A teprve poté můžeme rozhodovat o tom, jaké veřejné prostředky budou potřeba pro tuto politiku. A existuje zde nebezpečí, že eh, k řešení této otázky přistoupíme z druhé strany opačným směrem. Takže co by mělo být cílem této politiky po roce 2013? Samozřejmě nemůžeme eh, změnit eh, zásady ve smlouvě, které jsou základem pro SZP, ale myslím si, že hlavním sloganem pro a prodej této politiky veřejnosti je slogan týkající se bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí. Já si myslím, že to už jsem slyšel víckrát ze strany komise a ze strany předsedy tohoto výboru. A počet lidí na Zemi roste a tudíž roste i poptávka po potravinách. Některé oblasti jsou ohroženy klimatickými změnami, dochází k problémům se zdroji. A to znamená, že zde v budoucnosti budeme muset čelit otázkám dostupnosti potravin. Musíme se také zabývat dopadem eh, naší politiky na krajinu a na životní prostředí. Samozřejmě tyto výzky, výzvy spolu souvisí. Produkce potravin závisí na životním prostředí. Životní prostředí eh, závisí na našich technologiích, které používáme při obdělávání půdy. Já si myslím, že je nutné, aby zemědělství a životní prostředí šly ruku v ruce. A to nám pomůže chránit přírodní zdroje. Pokud to tyto dvě politiky neudělají, potom to nemůže udělat nikdo jiný. Nyní trochu specifičtěji. A můžeme se pustit do detailní diskuze o reformě SZP a o přizpůsobování se. Musíme se zaměřit na to, eh, co je špatného na současné úpravě. Eh, někteří říkají, že v podstatě zde není špatného nic moc, že eh, stačí změnit pár menších věcí, ale to si myslím není pravda. Existují zde dva základní problémy SZP, které musíme řešit. Jedná se o legitimnost přímých plateb a o otázky týkající se eh, toho, co, co nazývám eh, dodávání eh, služeb, ekologických služeb. Takže nejdříve, pokud jde o systém přímých pladeb. Přímé platby představují 75 současného rozpočtu. Vědecké studie ukazují, kdo tyto přímé platby dostává a za co. A e, tyto studie také ukazují, že e, tyto přímé platby e, nemají efektivní dopad. Někteří říkají, že to souvisí se zvyšováním eh, požadavku na dobré životní podmínky zvířat. Eh, některý poukazují na to, že tyto platby eh, souvisí s ekologickými otázkami či s bezpečností potravin. Na každém z těchto argumentů je trochu pravdy, ale nestačí to pro opodstatnění toho, proč dáváme tolik peněz jednotlivým zemědělcům a právě těmto zemědělcům. Takže to je problém. Existují zde tedy problémy eh, s přímými platbami, také v praxi. A v Stačí se podívat na údaje týkající se zemědělských eh, producentů. Já některé, taková, já některé takovéto údaje jsem zmínil na straně 15. Poukazuje se zde na to, že podíl přímých pladeb je 1 až 106 v jednotlivých členských zemích, takže eh, velké, velké množství na 35 ehm, farem závisí na přímých platbách. A otázka je, jestli eh, něco takového, jestli takovéto přímé platby eh, dosahují odpovídajících cílů. Podívejme se také na závislost na těchto platbách především v okrajových oblastech. Ukazuje se, že závislost na těchto platbách v těchto oblastech je více než 100%, nebo až 100%. A Tito zemědělci jsou zcela závislí na veřejné podpoře, eh, která je podrobena velké kritice a to není dobré. A je možné tyto platby stáhnout na hektar nebo na příjemce. Je opět velice těžké eh, zdůvodnit eh, toto přerozdělování pladeb. Eh, to jsou tedy otázky, kterým musíme čelit. Druhým velkým problémem je dodávání ekologických produktů. Zdá se, že zpráva krajiny zde není dostatečná. Problém, který zde máme, je, že společnost považuje ekologické služby za velice hodnotné. Řešení které máme e, k dispozici v současné době, ale nejsou dostatečně aplikována. E, myslím si, že se dá očekávat, že tyto ekologické služby v budoucnosti e, porostou. A pokud nebudeme nic dělat, potom se dostaneme v blízké době skutečně do problému. Tato diagnóza základních problémů si myslím jasně ukazuje, kterým směrem by se měla vydat reforma. Od roku 1992 jsme se vydávali směrem, který se soustředil na řešení určitých tržních selhání, ale nezabývali jsme se příčinami. Je nutné pomáhat zemědělství, aby se neustále modernizovalo. Každý sektor hospodářství se musí modernizovat a restrukturalizovat. Zemědělství není žádnou výjimkou. Je jasné, že bude muset dojít ke snížení plateb ať už proto, že tyto platby eh, nejsou efektivní nebo že představují příliš velký podíl eh, rozpočtu. Takže snažme se o to, aby eh, tyto zbylé přímé platby aspoň dosazovaly efektivních výsledků. Takže společná zemědělská politika by po roce 2013 měla obsahovat těchto pět bodů, které vidíte na slajdech. A, takže a pokud eh, budeme mít eh, pomoc eh, na přechod na nový systém, potom je nutné jasně definovat, co by mělo být cílem tohoto, této pomoci. Nazvěme to tedy platby na přizpůsobení se přechodu změnám, protože myslím si, že to zaručí, že systém bude flexibilnější a pomůžeme tak Eh, zemědělcům přizpůsobit se novému systému. Bod C eh, musí být v každém případě rozšířen. Myslím si, že některých členských státech existují dobré systémy eh, toho, jak platit za tento druh služeb. A to přispívá ke stabilizaci. Bod D eh, se týká okrajových oblastí Evropy. Eh, komise už poukázala na některé velké problémy. My musíme poskytovat platby inteligentním způsobem, který bude nutit lidi v oblastech, aby poskytovali služby, které tyto oblasti potřebují, například ochrana biodiverzity, poskytování pitné vody a tak dále. A takovýto rozvoj bude vždy prospěšný. A pokud se budeme snažit aplikovat tyto myšlenky na současnou politiku. Myslím si, že se nám podaří najít řešení především v rámci pilíře 2. Budeme zde mít vypracovávání programů, uzavírání víceletých smluv se zemědělci a tak dále. Další důležitou otázkou je financování. A můžeme se snažit dodávat více veřejných produktů pod pilířem 1 a rozšířením článku 68, ale já si myslím, že to není dobrý způsob. Struktura druhého pilíře je lepší pro dodávání těchto služeb. Velkým problémem je ale financování. Víme, že klíčovými otázkami je, jestli se hovoříme, jestli se budeme soustředit na komodulaci nebo eh, spolufinancování pilíře 2, nebo jestli budeme hovořit o eh, přerozdělení stropů eh, přímých pladeb, nebo jestli hovoříme o lepší finanční disciplíně využívání zdrojů. Myslím si, že je třeba tyto aspekty sladit, sjednotit. A v rámci pilíře 2 budeme muset být flexibilnější, pokud jde o financování. A celkový, celkové výdaje na SZP nemohou růst. A většina naopak tvrdí, že musí klecat. Z tohoto důvodu přemístit eh, finance eh, z pilíře 1 do pilíře 2 a vyžádat si další financování, to není průchodné, takže musíme mít uh, jasno v tom, jak budeme využívat spolufinancování. Pokud jde o cíl SZP, Možná by bylo dobré mít určitý obnou peněz, který by se přerozdělil mezi dva pilíře a možná bychom se měli vzdát eh, současných existujících struktur. Jinak strávíme následující dva roky o tom, že se budeme hádat eh, o spolufinancování v rámci pilíře jedna spíše, než abychom eh, se bavili o novém přerozdělení veřejných zdrojů. Pane předsedo, existuje zde nebezpečí, že e, budeme zabředávat do diskuze o pilíři 1, pilíři 2 a tak dále. E, my jsme o tom už hodně hovořili a nikdo nás neposlouchal. Je třeba, abychom přesvědčili zbytek společnosti o tom, e, proč je důležité poskytovat půl procenta evropského HDP na bezpečnost dostupnosti potravin. A já si myslím, že zde Evropský parlament má skutečně historickou možnost pomoci tomuto procesu transformace. Je třeba, abychom se dostali z fáze eh, kritiky eh, této politiky k tomu, abychom na politiku byli hrdí. Děkuji profesoru Bakvelovi za tento zajímavý příspěvek. A než eh, dám slovo k dotazům, tak okamžitě dám slovo profesoru Vicentu Šatelierovi z Národního institutu zemědělského výzkumu INRA. Prosím. Merci, président, madame, messieurs. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Je pro mne skutečnou ctí, že mohu vystoupit v takto pohnutém období pro evropské zemědělství, které čelí velkým výzvám. Myslím, že musíme být velmi otevření pro budoucnost, ne uzavření. Musíme být schopni věci zrekonstruovat a sdílím spoustu věcí, které řekl můj předřečník. Můj příspěvek se týká spíše tržní regulace. Myslím si, že společná zemědělská politika je konfrontována se třemi věcmi, výjimečná volatilita cen, jakou jsme nikdy nepoznali, nikdy předtím, a tato volatilita se netýká pouze společné zemědělské politiky, ale ohrožuje také vztah s ostatními zeměmi světa, především v rámci jednání VTO, kde víme, že jedna z myšlenek, zvůčích myšlenek dohod z Marrakeše byla ta, že liberalizace má spoustu plusů, ale také spoustu mínusů. A my už eh, deset let máme problém s tím podepsat eh, dohodu v rámci cyklu jednání z Doha. A to ukazuje, že máme problém dohodnout se na tom, zda by byla přínosná úplná liberalizace zemědělských trhů, především ve vztahu k zemím rozvojovým. Další bod, který chci zdůraznit, je eh, to napětí, pokud jde o rozpočet věnovaný na SZP. Platí to nejen pro Velkou Británii, ale také ve Francii, ve Španělsku a tak dále. Spousta zemědělců si nebude moci dovolit ten luxus, že budou čelit politice, která by pro ně byla příliš eh, náročná, pokud jde o rozpočtové požadavky. Takový pocit mám eh, z terénu už asi deset let. Eh, myslím, že zde existuje rozdíl mezi tím, co se děje v terénu a co se děje jinde. A myslím si, že se musíme dát pozor, i u zpráv, které jsou vydány a ještě než jsou přečteny, tak končí v popelnici. Tak také vidíme, že zemědělci mají strach z budoucnosti a zemědělci, kteří mají strach z budoucnosti, nebudou investovat, nebudou pokračovat ve své aktivitě a mohou být paralizováni tím, že situace není přehledná ze střednědobého hlediska. A proto si myslím, stejně jako celá řada ekonomů, že zemědělský sektor je specifickým sektorem, který i zítra bude potřebovat veřejnou intervenci, veřejný zásah, protože zemědělské trhy jsou přirozeně nestabilní, protože nabídka je velmi citlivá, reaguje na klima a na celou řadu věcí a e, poptávka není elastická, nereaguje na nabídku. To jsou věci, které které nejsou nové, budou ale platit i v následujících letech a my budeme mít celou řadu příležitostí, jak se o tom přesvědčit. Zemědělci, jak teoreticky víme, nemají rádi riziko a když jsou v nějaké rizikové situaci, tak mají tendenci méně investovat, než když se cítí v pohodě a v klidu. A to je důležitá věc. Samozřejmě Velmi často se říká, že zemědělský svět eh, má své zvláštnosti, pokud je o jeho vztah s veřejnými politikami, ale musíme také uznat, že zemědělství na mezinárodním poli přispívá vysoce k zaměstnanosti. Takže vztah eh, společné zemědělské politiky a třetích zemí, to je věc, kterou rozhodně nesmíme zanedbávat. Další důležitý bod je, že zemědělství to je odvětví, které je pořád považováno za strategické, i když je pravda, že otázka embarga není možná tak v modě, jako byla v minulosti. Pan Bagwell hovořil o velkém vývoji SZP od roku 1992. A mně připadá velmi důležité, že v budoucnu rozhodně nesmíme se otočit zády k 15 letům postupného přizpůsobování společné zemědělské politiky, kde došlo k řadě dobrých i špatných kroků. A myslím si, že z tohoto hlediska bychom rozhodně se neměli odvracet od reformního procesu, i když musíme inovovat do budoucna. Další důležitý bod, protože mé téma se týká především tržní regulace, že po 15 letech neustálých reform SZP musíme konstatovat, že tržní regulace představuje menší část rozpočtu společné zemědělské politiky ve srovnání s oddělenými platbami, protože tržní regulace představuje asi 8 výdajů na společnou zemědělskou politiku. A když dáme stranou tržní regulaci, tak eh, musíme říci, že vývozní náhrady nikdy nebyly tak nízké jako dnes eh, a že skladování se dostalo na vedlejší kolej. To znamená, že my jsme se rozhodně odklonili od eh, zemědělské politiky, která byla někdy spochybňována, pokud je o vývozní náhrady, ale která už dnes není schopná Eh, žádným způsobem čelit současné situaci. Pokud jde o regulační nástroje, první, který je důležitý, to je otázka cel, celních poplatků. To je zisk pro producenty, ztráta pro spotřebitele a zisk pro daňové poplatníky. Musíme vzít v úvahu to, že v Evropě vždycky, když byly sníženy celní poplatky od eh, marakešských dohod, tak jsme okamžitě přidělili přímé platby. To znamená, že ta debata musí být postavena jinak. A další důležitý bod, myslím si, je důležitý, že eh, ďábel je v detailech. Dopad snížení cel pro zemědělce to je velmi složitá záležitost, protože zde je propojeno několik bodů. Musíme vzít v úvahu specifickou situaci jednotlivých produktů máme konsolidované a aplikované sazby. Nesmíme ani podceňovat eh, otázku, že mezinárodní ceny některých zemědělských artiklů rostou, když se podíváme na eh, hlavní prognózy, prognózy hlavního organizací, tak to vypadá, že porostou tyto ceny, nesmíme zapomínat na necelní překážky a bariéry a nesmíme především v Evropě zapomínat na velkou důležitost, kterou může mít eh, ochrana vlastní ochrana ze strany spotřebitelů, kteří raději budou spotřebovávat jíst tedy místní potraviny než mezinárodní potraviny. Co se stalo od um, prosince 2008? Průměrné snížení celo 54%, 4% u citlivých výrobků a je to dost zvláštní situace především eh, pro rozvojové země. Jaká strategie pro Evropskou unii z dlouhodobého a střednědobého hlediska? Musíme vzít především v úvahu to, že ne všechny produkty budou stejným způsobem reagovat na snížení cel. Druhá věc je, že si myslím, že musíme přistoupit na myšlenku, a to mnohem pevněji než to, co je navrhováno, že některé zemi na planetě, především některé ze třetích zemí budou chránit svou produkci a možná budou zvyšovat slo, aby chránili svou vlastní místní produkci, i když to nebude konkurence pro velkou evropskou produkci. Další věc je, že se musíme zacílit na citlivé výrobky, musíme se zaměřit na tu evropskou produkci nebo část produkce, která vyrábí netržní produkty, mám na mysli například eh, produkci hovězího mléka nebo hovězího masa nebo i mléka, především tedy hovězího masa. Rozhodně se musíme podívat na to, co se děje v Brazílii i jinde. Je také pravda, že Evropská unie už dlouhou dobu neprodukuje dostatek určitých eh, artiklů, například eh, skopové maso a tak dále tak je možné samozřejmě přistoupit na dovoz z jiných zemí snadněji než v minulosti. Pokud jde o vývozní náhrady, rád bych řekl, že nikdy jsme nebyli tak blízko konci, protože rok 2008, všichni zde víme, utratili jsme méně než miliardu eur na vývozní náhrady a měli jsme v náš prospěch eh, tu skutečnost, že mezinárodní ceny byly velmi příznivé pro určité produkty. Pokud jde o strategii v oblasti tohoto nástroje, tak si myslím, že je to nástroj, bez něhož se musíme naučit žít. Tento nástroj je užitečný v čase krize, ale už 15 let se společná zemědělská politika přizpůsobuje a já si myslím, že nastal čas, abychom akceptovali myšlenku, a myslím, že se to tak dělá v jednání VTO, že tyto náhrady by měly být zrušeny protože jsou spochybňovány a napadány některými zeměmi, některými nevládními organizacemi. A o co vlastně jde? Jde o to, že chceme stimulovat konkurenceschopnost našich podniků, aby byli schopni vyvážet bez vývozních náhrad eh, určité produkty. Je zde ústřední otázka. Neměli bychom oddělovat eh, společnou zemědělskou politiku od měnové politiky. Existence silného eura tváří v tvář eh, k dolaru je velmi poškozující, pokud jde i o otázku vývozních náhrad. Pokud jde o tu záchranu síť, já si myslím, eh, jako někteří jiní, že by bylo zajímavé řešit otázku těch minimálních zásob eh, v různých částech světa pro snadno skladovatelné produkty, například eh, pro obiloviny. To je otázka, která by se měla řešit na mezinárodní úrovni. Myslím si, že ty záchranné sítě, tak jak jsou v současné době vytvořeny v Evropské unii, jsou stanoveny na nepříliš vysoké ani na nepříliš nízké úrovni a můžou zítra hrát eh, zásadní roli pro zmírnění rizik. Já si myslím, že eh, soukromé pojišťovací politiky v žádném případě nemohou nahradit veřejnou regulaci a myslím si, že za vytvořením těch minimálních záchranných sítí bychom měli pokračovat stejným směrem, i když bychom měli stanovit tu úroveň poměrně nízkou, aby zítra nebyly vytvořeny zásoby, které by vyžadovaly využití restitucí, které bychom potřebovali dnes méně než v minulosti. Pokud jde o riziko, to je otázka, která se v zemědělství studuje už asi deset let. Musíme všem říci, že v terénu zemědělci nejsou tak informováni jako ekonomové o všech nástrojích vnitřního trhu, které mohou existovat. Takže je zde určitý rozdíl, což já konstatuji jako ekonom, velký rozdíl mezi tím, jak vnímáme nástroje, které máme potenciálně k našemu použití a způsobem, jakým jsou zemědělci ochotní tyto nástroje použít. Takže pokud je o řízení rizik, myslím si, že první věc nebo první způsob, jak řešit rizika, je zachovat záchranné sítě potom eh, podporovat eh, preventivní plány v zemědělských podnicích. Já mám pocit, eh, že se v zemědělství existuje nebo investuje příliš mnoho peněz do věcí, které nejsou určeny na předcházení rizik. A myslím si, že ty fiskální politiky nejsou přizpůsobeny těm plánům řešení rizik eh, nebo takovým těm eh, plánům opatrnosti, těm úsporám, které by se mohly eh, zemědělci dělat. A myslím si, že v rámci jednání na poli VTO bychom měli dohlédnout na to, aby indikátory v oblasti řízení rizik by byly poněkud flexibilnější než ty, které současně době platí, protože jinak by bylo horší nebo těžší je určitým způsobem zapojit. Když se podíváme na nástroje, které jsou k dispozici pro řízení rizik, tak jejich výběr je poněkud omezující. Musíme maximálně využít eh, zahraničních zkušeností v této oblasti. Bylo by také dobré eh, podpořit eh, vzdělávání zemědělců v oblasti řízení rizik a bylo by také třeba mnohem více podporovat v členských státech převod prostředků z prvního pilíře SZP směrem k novému nástroji na řízení rizik. Politicky to už bylo deklarováno, politicky to bylo umožněno, nicméně musíme konstatovat, že šíře podpory, která byla poskytnuta, je velmi malá. Možná ve srovnání s očekáváními a potřebami. Pokud je o kvóty, já bych chtěl říci pouze o tom, co se jako dává, dává stranou. Tento instrument, instrument eh, měl určitou sazbu, určité procento, které se neustále určitým způsobem modifikovalo. Rok to, jeden rok to bylo 5%, druhý rok 15%, třetí rok eh, to bylo 10%. Já jsem měl pocit, že je to fakt skvělá myšlenka, kterou bychom měli v rámci tohoto vynětí z produkce uplatňovat. Dále tedy mléčné kvóty. Eh, to jsou věci, které jsou možná příliš francouzské. Mléčné kvoty byly svého času kritizovány ve chvíli, kdy byly přijaty. A teď eh, se žádá jejich zrušení. Nicméně, Velký problém, který budeme mít, eh, abychom se v Evropě dohodli, bude spočívat v tom, že máme 25 let eh, různých praktik uplatňování těchto mléčných kvot. A když se podíváme na to, jakým způsobem se uplatňují mléčné kvóty ve Francii nebo v Dánsku, tak je zde velký rozdíl. Na jedné straně máme tržní kvótu, na druhé straně netržní kvótu. Je zde administrativní řízení, tržní řízení. Ve Francii například eh, ten způsob zprávy mléčných kvót nemá nic společného se způsobem, jakým se uplatňovaly mléčné kvóty v jiných eh, zemích. Nemá to nic eh, společného s jejich přístupem k regulaci mléčného trhu. Protože jsme nechali členským státům možnost využívat politiky, které v tomto případě nebyly stejné. Ty mléčné kvóty měly také svou výhodu, rozpočtovou výhodu, územní výhodu a sociální výhodu. Otázka, kterou si dnes klademe, měli bychom mléčné kvóty zrušit, tato otázka už není otázkou, protože eh, byla zodpovězena. Ale je zde i jiná otázka. Měli jsme eh, zvýšit, eh, nebo měli bychom zvyšovat od roku 2009 do roku 2013 mléčné kvóty o 1% za rok, abychom zítra se mohli obejít bez nich. Můj pocit je, že je to špatná strategie. Špatná strategie, protože bychom si měli dát více prostředků k tomu, abychom umožnili pružnější a, jak bych to řekl, méně kritizovaný přechod, eh, pružnější přechod od veřejné regulace k soukromé regulaci. A zároveň deregulace, re, relativní deregulace trhu, kterou bychom zavedli, to možná povede k tomu, že budeme mít 5 eh, miliard, mléka, 5 miliard litrů mléka, které mohlo být vyrobeno a vyrobeno nebylo právě kvůli kvótám. Já nejsem proti kvótám, jenom si myslím, že rozhodnutí postupně zvyšovat eh, mléčné kvóty, to není ten nejlepší způsob, jak se připravit na rok 2015. Já jako ekonom mám pocit, eh, že zde nebyla na poli VTO krátkodobá žádost o zrušení mléčných kvot. To je první věc. A druhá věc je, když zrušíme kvóty, co bychom měli předpokládat? Měli bychom akceptovat myšlenku, že po 25 letech praxe se z toho veřejný sektor stahuje, takže není zde celá řada sektorů, kde se věci řešily tímto způsobem. A toto vystoupení veřejného sektoru by se mělo řešit. Eh, Zmi minimem eh, určitých záruk eh, pro zemědělce a postupně pokud jde o uzavírání smluv eh, se soukromými eh, subjekty, pokud jde tedy o kvóty, já jsem rozhodně pro, ale měli bychom alespoň dát příležitost eh, státům, kde je několik firm, zachovat tuto kontraktualizaci na národní úrovni s národními pravidly, která budou dostatečně spolehlivá, aby zemědělci měli jistotu a abychom nepostupovali příliš rychle v zemích, které si nevybrali stejnou cestu, jako například například Dánsko, které trochu znám, nebo Nizozemsko, nebo Spojené království. Já si myslím, že je to velmi důležitý bod. Můžeme přistoupit na myšlenku, že Veřejný sektor se postupně přestane angažovat eh, v regulaci mléčného trhu, ale ten způsob, jakým se to bude odehrávat, jak jsem říkal, ďábel v detailech a je to velmi důležité, je velmi důležité vzít v úvahu fakt, že mléčná krize není spojena s nadprodukcí mléka. Je to mezinárodní krize, ale my bychom mohli mít mnohem eh, ještě mnohem horší, dramatičtější situaci, kdyby, eh, kdyby tedy zemědělci využili té možnosti, kterou jsme jí dali a to znamená tedy, že splnili své kvóty. Pokud jde o přímé platby, já si myslím, že i ve Francii nakonec přistoupíme na to, že všechny platby budou odděleny, protože Dokonce i premie na ovci byla oddělená a v celé řadě zemí se tyto oddělené platby staly realitou. Ta podpora, která ještě zůstává vázána na produkci, eh, už je opravdu velmi omezená. Stává se to například v horských oblastech eh, nebo eh, v jiných specifických oblastech. Já chci říci, a Navážu tím na pár slov, které zde uvedl pan Bakwell, to znamená podpora oddělená od produkce. Musím říci, že zde prožíváme Nebezpečné období, a to z jednoduchého důvodu, tyto oddělené platby jsou vypláceny bez ohledu na tržní ceny. Měli jsme to štěstí, že když vzrostly ceny obilovin, tak zároveň vzrostly i ceny mléka. Ale představte si, že ty komodity se mohou trva, chovat jinak. Představte si, že by vzrostla cena obilovin a prudce klesla cena mléka. To by bylo opravdu e, příšerné. To znamená, že ty oddělené platby, které mají celou řadu výhod, které velmi dobře známe, by byly velmi problematické. Kdybychom měli opačnou volatilitu cen v určitém okamžiku, tak už by to nebylo udržitelné. To znamená, že musíme přeorientovat eh, tuto záležitost a chci říct dvě věci. Já nevěřím tomu, že když eh, budeme mít eh, tyto oddělené platby, nebo když budeme mít platby vázané na plochu, eh, tak eh, to si myslím, že nebude přínosné, protože jakmile už nebudete mít žádné hektary, tak už nebudete mít žádné platby. Já si myslím, že část těchto oddělených pladeb eh, by měla být určitým způsobem vázána na nové environmentální zemědělské otázky věřím v nějaké ty minimální oddělené platby na zemědělce. Myslím si, že by to bylo mnohem lépe navázáno na realitu netržních služeb poskytovaných zemědělců. Pane předsedu, už se blížím ke svému závěru. Rád bych vám řekl, že pro ekonoma je velmi zajímavé pozorovat eh, a číst všechno to, co může být napsáno o zemědělství. To je takové privilegium, které nám naše práce přináší. Velmi důležité je vzít v úvahu to, že zemědělství čelí velkým výzvám. Musíme být produktivnější a používat méně vstupu. Musíme být inovativní, musíme být konkurenceschopní, být přítomní na trhu, být orientováni na spotřebitele. Všichni s tím samozřejmě souhlasí, nelze jinak, ale otázka je, jak toho dosáhnout. Já si nemyslím, že bychom se měli v Evropě angažovat eh, do politiky, která by byla méně evropská. Spolufinancování má jednu výhodu, to znamená, že zapojuje členské státy do toho, jakým způsobem se rozdělují tyto podpory, ale vzdalujeme se komunitární myšlence. Takže bychom se měli pohybovat mezi těmito dvěma břehy. Navíc potřebujeme eh, pakt, který by byl v souladu s rozvojem zemědělství v afrických zemích, nebo jak bylo řečeno, eh, tam je demografický vývoj takový, že oni sami musí rozvíjet svou zemědělskou výrobu. Potřebujeme eh, rovnovážný, vyvážený, pak vyváženou dohodu. Nebudu se vracet k tomu, že jsme hovořili o stropu pro platby. Já jsem pro strop pro platby, ne na firmu nebo farmu tedy, to víme už 15 let, že to není možné, ale myslím si, že na váhu, na hmotnost, to mně připadá, že by mohlo být rozumné a to i v rámci subsidiarity. Přece jen si nemyslím, že by to bylo něco revolučního v roce 2009, i když to někdy takto bylo prezentováno. Já jsem také pro zemědělství, které bude regulováno a budou zachovány záchranné sítě. My je potřebujeme, protože to zemědělce chrání. Chrání ho to s tím, že veřejná moc se přece jen o něj ještě trochu zajímá a zajímá i cenová situace zemědělců. Další důležitý bod kontraktualizace, která má nahradit politiku mléčných kvót. Tímto způsobem by se měla podpořit eh, dynamika v oblasti rozdělení nebo tedy sdílení přidané hodnoty. To je záležitost, která je velmi úzce spojena s tím, jakým způsobem se díváme na společnou zemědělskou politiku. Poslední bod, eh, určitě eh, zde souhlasím s panem Magvelem 30 miliard euro oddělených plateb, které byly poskytnuty zemědělcům pouze na základě toho, že existují a ne na základě toho, jaká je jejich současná ekonomická situace, to taky nebere v úvahu, zda poskytují nebo neposkytují tržní služby a netržní služby, ale není to ani spojeno s tím, co zemědělci mají individuálně jako projekty. To je podle mě zemědělská politika, která se rozhodně musí rychle změnit. Děkuji. Grazie, Vincent. Děkuji, Vincente, děkuji za tento významný příspěvek i příspěvek pana Bakvila. A nyní zahájíme první kolo připomínek a poznámek. Já bych rád dal příležitost také paní Marian Fischel-Bol, aby si vyslechla první reakce našeho výboru. Takže proto zahájíme u koordinátorů skupin. Takže první Albert Def. Äh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za organizaci tohoto semináře. Myslím si, že jsme zde slyšeli několik argumentů. Já nechci zde mít paralelní referát, ale zmíněte jenom některé body. Nejdříve, paní komisařko, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste tento neexistující dokument vyhodila. Já jsem si ho eh, přečetl a musím ale na druhou stranu říci, že za ním stojí mnoho práce. Eh, vy jste řekla, že na tom pracovali někteří nadšení spolupracovníci a možná by bylo dobré eh, podívat se na to, jestli ve vašem generálním ředitelství není zaměstnáno příliš mnoho lidí, když mají čas zabývat se něčím, o co vy jste je nepožádala. Pokud jde o eh, téma, kterým se nezabýváme, společná zemědělská politika po roce 2013. Slyšeli jsme zde hodně kritických hlasů, pokud jde o platby zemědělcům. Já si myslím, že to všechno musíme trochu relativizovat. V roce 1970 byl eh, podíl zemědělství na rozpočtu 87 eh, Nyní jsme asi u 46 V roce 2013 eh, to bude možná 36 je to stále ještě relativně hodně, především s ohledem na to, že v zemědělství je zaměstnáno asi 5 obyvatel Evropy. Je ale nutné uvědomit si, že pokud Eh, dojde k očekávanému vývoji, sníží se zaměstnanost v tomto eh, oboru eh, na 3 až 5 Přesto ale zemědělská politika pomáhá vytvářet potraviny pro 500 milionů obyvatel Evropské unie. Myslím si, že pokud pro takovéto množství lidí dáváme zemědělcům dotace a tito zemědělci vytvářejí dodávají potraviny. Myslím si, že to vychází asi na 100 euro na hlavu na rok. To znamená asi 27 centů na den na hlavu, co dáváme v dotacích. Myslím si, že to je e, nejlevnější životní pojištění, jaké v Evropě vůbec můžeme mít. Je tedy třeba vidět věci v tomto kontextu. Já si dokážu představit, že po roce 2013 budou důležité otázky týkající se zemědělství a zachovávání krajiny a také vysokých norem. Dnes dopoledne jsme hovořili o ochraně zvířat. Já si myslím, že i po roce 2013 asi bude nutné platit nějakou prémii, která by po určitém přechodném období měla být v celé Evropě stejná. Dále k druhému pilíři. Existují v Evropské unii různé oblasti, horské oblasti, eh, údelní oblasti, okrajové oblasti. Pokud evropským zemědělcům pokud od nich budeme eh, požadovat eh, větší zátěž, a potom jim také musíme odpovídajícím způsobem pomáhat. Musíme jim dát příležitost, aby se mohli na trhu udržet. paní komisařko, vy jste řekla, že z vlastního rozhodnutí už nebudete ve své práci pokračovat. A já bych chtěl podpořit jednu poznámku, kterou jste řekla. My musíme mít na paměti, že i v budoucnosti musíme zaručit potraviny pro 500 milionů obyvatel Evropské unie. Nesmíme připustit to, že kvůli určitému vývoji na trhu, eh, dojde k situaci, že eh, producenti řeknou, za tyto ceny my už produkovat nebudeme a tak nebudeme mít potraviny. V hospodářství někteří lidé říkali před pěti, šesti eh, lety, proč ještě produkujeme některé plodiny v Německu, když můžeme například tyto plodiny tedy konkrétně ocel dovážet levněji z Brazílie. Ale potom dojde ke změnám na globální úrovni a situace se změní. Pokud by k něčemu takovému došlo, eh, v oblasti potravin, jako se to stalo v oblasti ocely, a mělo by to samozřejmě mnohem závažnější dopady. Z tohoto důvodu bude politika, společná zemědělská politika po roce 2013 nutná. Je třeba, abychom se nestavěli jeden proti druhému, je nutné, abychom společně našli nějaké řešení toho, jak by po roce 2013 měla SZP vypadat. Děkuji, Alberte. A nyní Loiska Pula Santos. Muito obrigado, presidente. Eu queria começar também por saudar. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi rovněž také přivítat paní komisařku předsedu Zemědělského fondu Rady a vítám také ty, kteří zde v průběhu odpoledne vystoupili a ještě vystoupí. Paní komisařko, to je zřejmě naposledy, co zasedáte s námi v našem výboru, výboru a já musím říci jménem svým jménem naší frakce, že vám mnohokrát děkuji za odvedenou práci. Nechci před tolika lidmi hovořit takto osobně až soukromně, ale opravdu mám pocit, že jsme navázali velmi dobrou spolupráci s vámi, s dalšími kolegy v komisi. Vždycky, když byly nějaké potíže, tak jsme byli schopni to řešit. jste nabídla i svou politickou prestiž, abyste se zasadila o řešení, řešení našich problémů. A velmi dobře na tu naši spolupráci vzpomínám a děkuji vám. Občas jste byla až příliš liberální, podle mého názoru, to je pravda, ale vždycky jste ten svůj přístup skorigovala a já vám chci tedy znovu ještě jednou poděkovat a říct vám, že jsem s vámi opravdu velmi rád spolupracoval. Máme před sebou ještě několik témat dnes odpoledne. Já se domnívám, že Musíme začít tím, že řekneme, že tohle je opravdu velmi zajímavé období, protože budeme vlastně přepisovat historii, tvořit zemědělskou politiku a utvářet, co se bude dít dál, což bude utvářet celou historii Evropy. Otázka je, jestli budeme na národní úrovni sobečtí, nebo se budeme snažit zasazovat o nějaké společné cíle v rámci zemědělství, což můžeme. Máme zde opravdu velké příležitosti Některé postupy jsou dobré pro 6, 9, 12 zemí, některé pro 15. Ta politika se utvářela tímto způsobem. Vytvářela se paralelně k tomu, jak se vytvářela Evropská unie. A v současné době nabývá nových forem. Od roku 2003 zavádíme nové změny a počet členských států narůstal na 27, zřejmě naroste dále. A já si myslím, že pro nás jsou to velké příležitosti. Já nechci hovořit až tak příliš podrobně a dlouze, pane předsedo, ale chtěl jsem jen říct dvě věci. My jsme si vyslechli přednášky technických expertů. A já si myslím, že od roku 92 jsme zde měli určitý model, určitý směr a zřejmě kolegové potvrdí, co říkám. Je velmi těžké tento směr změnit, pokud jde o budoucnost společné zemědělské politiky. Je to těžké něco takového změnit, to je jako když vystřelíte raketu, tak je těžké potom změnit její směr. Možná bychom se mohli pokusit jen trošku přizpůsobit ty cíle, na které byla ta raketa vystřelena. Takže na adresu technických expertů bych se rád zeptal, ačkoliv přednáška byla velmi jasná, tak dovolte mi říci na adresu pana Bakvela. Dávalo by smysl podle vašeho názoru, abychom po roce 2013 měli dva pilíře? Pokud jde o mě, tak mně připadá naprosto jasné a zřejmé, že existence dvou pilířů v budoucnu nedává žádný smysl. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? je to zároveň otázka na kolegy i na naše kolegy v radě. V blízké budoucnosti budeme dostatečně stateční na politické úrovni, abychom navrhli společnou zemědělskou politiku, která nebude jenom diskuzí o národních obálkách, ale bude to skutečná společná politika, která se prokáže v oblasti solidarity, soudržnosti, jednotnosti, systematičnosti, bude fungovat ve prospěch zemědělců. Jinak by totiž nic takového nedávalo smysl. Děkuji, Luizi, děkuji za tento tvůj zapálený příspěvek. Teď bych dal slovo George Lajenovi, pokud bude moci ještě paní komisařka pár minut zůstat. Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl vyjádřit své poděkování všem těm, kteří zde dnes vystoupili. Zvláště chci poděkovat paní komisařce ještě jednou. Děkuji, že jste mezi nás opět dorazila a že jste nám nabídla svou velmi hodnotnou přednášku. Jsem rád, že ten materiál, o kterém jsme se ho bavili, neexistuje. Jsem rád, že už je v koši. Chtěl jsem se ještě dotknout jednoho tématu, podle mého názoru zatím tomuto tématu nebyla věnována dostatečná pozornost. Ačkoliv víme, že je potřeba, aby společná zemědělská politika vytvářela ty veřejné statky, aby byla dostatečně pevná a v budoucnu byla schopna toto tvořit, aby byla schopná fungovat v oblasti, v oblasti životního prostředí, zajištění potravin a rovněž také v oblasti změny klimatu a aby plnila všechny ty cíle, které byly vytečeny, tak myslím, že krom, krom toho je ještě jedna věc a to je dané odvětví, zemědělský sektor, ať se nám to líbí nebo ne, máme konkurence, zvláště ve Spojených státech. A oni mají svůj systém podpory, který se neuvěřitelně rozpíná. A v roce 2008 přijali nový zákon o zemědělství, kde zavedli tento nový systém pladeb zemědělstvu a o zemědělcům a zavedli nový systém, který se týká cenové politiky. A stát bude ve Spojených státech zemědělců pomáhat v dobách krize, aby mohli rozvíjet svoji produkci a aby mohli být konkurenceschopní v budoucnu. A mně se zdá, že pokud jde o naše závazky v rámci VTO, tak pokud jde o naše čelní pozici, tak v tuto chvíli máme lepší pozici než Spojené státy. Moje otázka však zní, zda opravdu skutečně vytváříme takovou politiku, která bude, pokud jde o evropskou produktivitu, dostatečně příznivá. Ta evropská produktivita každý rok klesá. Co to znamená v dlouhodobém horizontu, pokud jde o bezpečnost potravin, pokud jde o lokální produkci a lokální dodávky? Mně se totiž zdá, že pokud přistoupíme na toto východisko, tak souhlasíme s tím, že produkce v Evropě půjde dolů a, za, a ostatní vstoupí na evropský trh a budou vyplňovat ty mezery, které vzniknou. Já to vidím takto a myslím si, že bychom měli opravdu dbát na to, aby společná zemědělská politika vedla ke konkurenceschopnému zemědělství a aby to bylo dobré pro spotřebitele, abychom měli produkty, které spotřebitelé žádají. Měli bychom to tedy dbát na to, aby tato politika zajišťovala ty veřejné statky a aby zároveň zajišťovala dostatečnou konkurenceschopnost daného odvětví zemědělského sektoru který by potom byl schopen čelit konkurenci na celém světě. Když máme daný rozpočet, tak ve Spojených státech zemědělci nemají to omezení, které mají naše zemědělci. Ve Spojených státech je to jinak, že tam není žádný strop, že přes určitou produkci už není podpora. Tam to tak není. A proto si myslím, že bychom měli opravdu být opravdu velmi obezřetní Potřebujeme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné. Já mám velké obavy. Zdá se, že rozpočet půjde dolů, bude snížen a pak se to bude rozdělovat a já si myslím, že bychom měli dbát na to, aby naše evropské zemědělství bylo dostatečně konkurenceschopné a aby naše spotřebitelé dostávali to, co si představují. Já doufám, že se k tomu ještě vyjádříte. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji, Georgi. Teď ukončíme kolo koordinátoru, protože vidím, že James Nicholson odešel, takže Martin Hausling a potom dám slovo komisařce Marian fischel boll protože Eskol řekl, že se nechce vyjádřit. Martina. Já si myslím, že se zde jedná o velice konstruktivní diskuse. A my jsme se zde zabývali eh, dokumentem, který eh, je nyní v koši. Ale není to náhoda, že se zde hovoří o číslech, protože chceme zde dělat eh, odpovídající politiku. My chceme nejdříve hovořit o cílech a poté teprve hovořit o tom, jaký finanční rámec potřebujeme. Nesmíme k tomu přistupovat opačně. Nejdříve stanovit E, nějakou sumu a poté teprve se zabývat tím, co z toho uděláme. Mně připadalo, že se zde dostatečně nezmínily dvě věci. E, o jedné se zmínil teprve předchozí řečník. E, jedná se zde totiž také o lidi a pracovní místa. 16 lidí v Evropské unii má co dělat se zemědělstvím a z tohoto důvodu je nutné zamyslet se nad tím, jak tento sektor nově formovat. Paní Fischer-Bolová vy jste řekla, že někdy jste nepravedlivě, nespravedlivě označována za ultraliberalistku. Ale já si myslím, že není nespravedlivé, pokud řekneme, že jste velice liberální v zemědělské politice. Vy jste řekla, jdeme na eh, světové trhy a podle toho se zařídíme. Po posledních dvou turbulentních letech je ale jasné, že eh, takováto politika není udržitelná, že potřebujeme mít v Evropské unii jasná pravidla, jasný management A pokud chceme posílit práva zemědělců, poté musíme diskutovat také o tom, jak je možné eh, mít odpovídající eh, nástroje, jako třeba jak řídit poptávku, eh, nabídku a tak dále. S tím souvisí diskuze, jaké nástroje budeme mít po zrušení kvót a tak dále. Myslím si, že v jednom jsme si zajedno. jedno pokud jde o budoucí platby, ekologie bude hrát velice důležitou roli. A zazněla zde některá čísla. 9 emisí CO2 je ze zemědělství, to zde myslím zaznělo, ale není to úplně eh, správně, protože je třeba mít na paměti také sekundární dopady. Je nutné mít také na paměti eh, to, kolik emisí vznikne eh, tím, že se eh, dovezou některé produkty ze třetích zemí, ze Spojených států nebo z Brazílie. Nad tím je také třeba se zamyslet. Z tohoto důvodu nezdílím váš argument paní komisařko, že musíme zvýšit svoji produkci o 45 abychom Mohli uživit eh, celý svět. Já se domnívám, že eh, živit eh, rostoucí populaci třetích zemí by měli producenti ze třetích zemí a ne naši producenti. Než budeme diskutovat o jednotlivých pilířích, musíme se podívat na to, jakým směrem se vydáme. My ze strany zelených jsme vždycky říkali, že chceme mít dva pilíře, tedy rozvoj venková, ekologie a regionální rozvoj. A tyto dva pilíře považujeme za správné. Také v rámci plateb v Evropské unii je nutné zohledňovat příjemce plateb. A situace eh, byla taková, že nejvíce peněz dostávají ti, kteří mají největší plochy a nejméně peněz dostávají ti, kteří ty peníze nejvíce potřebují, tedy eh, malí producenti. A to se tedy musí změnit. Děkuji, Martine. A teď eh, s potěšením dávám slovo paní Marian Fischel-Boll k závěrečným připomínkám. Děkuji, Pavlo. Budu se snažit být stručná pokud jde o neoficiální dokument. Tento dokument nevznikl v generálním ředitelstvím pro zemědělství a neprošel komisí. Ale to neznamená, že rozpočet pro zemědělství zůstane v budoucnosti nedotčen. Musíme se připravit na to, že nás čeká mnoho, eh, že je zde mnoho Eh, dravců, kteří eh, si chtějí ukousnout eh, z rozpočtu pro zemědělství. Takže my budeme muset diskutovat o prioritách evropského zemědělství. Až budeme mít na stole další dokument, tento dokument projde v každém případě celým systémem a bude odsouhlasen kolegiem komisařů předtím, než bude publikován. K tomu, co říkal pan Des, my naprosto souhlasíme se skutečností, že zde máme obrovská čísla, pokud jde o podíl rozpočtu komise, který e, jede do zemědělství. Ale e, pokud jde o HDP členských států, normálně se rozpočet předpočítává na e, HDP. V případě zemědělství to činí žádná celá 43 HDP členských států. A to je tady podíl pro zemědělství. Pokud to srovnáme například s obranou politikou, myslím si, že ehm, rozpočet pro ní je asi čtyřikrát větší, takže zde se nejedná o tak eh, velký obnos. Takže toto číslo musíme občas zmiňovat. Pokud jde o rozvoj venkova, myslím si, že v budoucnosti asi rozvoj venkova zaslouží mnohem prominentnější místo v naší politice. Musíme se na něj soustředit specificky a musíme se snažit, aby naše politika v této oblasti zohledňovala klimatické změny, otázku vody a biodiverzitu. Myslím si, že to jsou ty hlavní výzvy a je to určité menu, z kterého si mohou členské státy vybírat, protože nikdy nemůžeme mít politiku, která bude vyhovovat všem. Já si také myslím, že politika venková by měla být určitou, určitým lákadlem. Zemědělci by se měli snažit účastnit se opatření této politiky. A tím, že zvětšíme naší politiku venkovského rozvoje, znamená, eh, to znamená, že snížíme přímé platby. A článek 68 eh, bude muset být asi v budoucnosti přepracován. A budeme se muset podívat na rozsah jednotlivých pilířů. K tomu, co řekl eh, Kapolo Santos. V budoucnosti Evropský parlament eh, bude eh, velký a bude mít velice klíčovou roli. Proto je ale nutné, abyste měli odvahu, abyste někdy řešili, abyste někdy činili bezprecedentní rozhodnutí. Je nutné, aby komise nerozhodovala sama s radou. Je nutné, pokud nechcete, aby komise rozhodovala sama s radou, abyste na sebe převzali odpovědnost to není vždy snadné, ale já vám mohu zaručit, že vás budu sledovat a budu pozorovat to, jak se s touto problematickou situací vyrovnáte. Pokud jde o veřejné statky, já si myslím, že situace je jasná. Není to jediný způsob, jak identifikovat budoucí politiku, ale k tomu se ještě určitě, určitě vrátíme. Pokud jde o VTO, mně je jasné, že jeden z důvodů, proč je nutná dohoda v rámci VTO, je, že to je jediný způsob, jak je možné eh, získat domácí podporu. Já si myslím, že eh, návrh, eh, že zákon v USA týkající se zemědělství narušuje trh. Protože Politici zde rozhodují o, tedy o přidělování peněz eh, zemědělství v USA. Uvidíme, eh, co bude možné s, tím, s touto otázkou udělat. Já plně podporuji bilaterální obchodní dohody, ale nikdy nebude možné nějakým způsobem eh, ovlivnit tento zákon prostřednictvím bilaterální dohody. Takže to není možnost. Ano, ostatní eh, vyplní mezeru, pokud nebudeme produkovat v Evropě. A z tohoto důvodu musíme využívat svého potenciálu, své síly. Máme eh, velice dobrou reputaci, pokud jde o kvalitu našich produktů. A já si myslím, že budeme schopni využívat tohoto potenciálu ve chvíli, kdy se vzpamatujeme z hospodářské krize. Bude nutné soustředit se především na azijské trhy. Já si myslím, že Evropa nebude produkovat jenom pro Evropu. V současné době jsme největším importérem i exportérem zemědělských výrobků. A když převážíte výrobky po světě, eh, dochází k emisím skleníkových plynů, to je jasné, ale myslím si, že zde existují jiné způsoby, jak snižovat emise. Pane Hojslinku, ano, já jsem liberálka a jsem na to pyšná. Ale ti, kteří říkají, že jsem ultraliberální a že nechám všechno jenom na trhu, ti nemají pravdu. Myslím si ale, že pokud nemáte odvahu učinit někdy nepopulární rozhodnutí a posunout zemědělství někam dál. Myslím si, že strategie ochrany zemědělství zemědělství samotnému nepomáhá do budoucnosti. Pokud tu a tam nevytvoříte tlak, eh, zemědělci, já mám jednoho za manžela, eh, nedokážou situaci změnit je nutné, aby zde existovalo politické odhodlání, že je možné věci změnit. A je nutné, abyste sami byli přesvědčeni o tom, že děláte správnou věc. Potom jsem si jistá, že evropské zemědělství bude schopné čelit novým výzvám v globalizovaném světě, v globalizovaném obchodu se zemědělskými produkty, protože máme potenciál a sílu. Pokud jde o emise skleníkových plynů, jedná se zde o 9%, to je správně. Ale pokud zohledníte eh, veškeré importy eh, týkající se masa nebo eh, sojových bobů, dochází zde k emisím. My potřebujeme zvýšit produkci masa v Evropě o 70 až 100 Myslím si, že toto není otázka jenom Evropy. Existují zde různé možnosti, jak zvýšit naši produkci. Myslím si, že potřebujeme pomoci rozvojovým zemím, aby posílili vlastní produkci potravin. Z tohoto důvodu jsme minulý rok věnovali 1 miliardu eur ehm, do potravinového nástroje, který měl umožnit nákup produktu, nákup osiva pro třetí země. Když to dáte do rukou ženám, bude to fungovat. Když to dáte do rukou mužům, fungovat to nebude. To je vážná věc, to není vtip. To je důvod, proč začátkem příštího týdne, kdy se setkáme v Římě v rámci eh, FAO, budeme se snažit nalézt řešení. Dnes jedna miliarda lidí na světě má hlad máme rozvojové cíle tisíciletí, a které se soustředí na eh, snižování lidí, kteří eh, trpí chudobou z 800 tisíc, snížit tento počet eh, lidí z 800 milionů na 400 milionů. A zdá se, že tohoto cíle nebude dosaženo. Takže my musíme něco udělat, abychom pomohli rozvojovým zemím, a aby byly schopné poskytnout dostatek potravin pro své občany. Děkuji, Marianne. A teď jen eh, krátké přerušení, abychom se rozloučili s Marian Fisher Bowl a s Eskilem. A také, abychom zdůraznili, a myslím si, že hovoříme jménem vás všech, že velmi děkujeme Marian Fisher Bowl za práci v průběhu tohoto jejího mandátu. Každý samozřejmě bránil své vlastní myšlenky, ale musíme říct, že to bylo vždy v zájmu, v obecném zájmu Evropy, evropského zemědělcí, zemědělství a evropské zemědělské politiky, která je tak důležitá. Teď je několika minutové přerušení, protože eh, bychom chtěli Marian Ball předat eh, znak tohoto našeho uznání a ocenění. you. Uh, Dovolte mi jen říct několik slov. Já nevím, jestli je to naposledy. Já nevím přesně, kdy skončíme funkční období. Možná, že ještě klidně se jednou sejdeme do té doby. Každopádně vám chci i v tuto chvíli poděkovat. Některé z vás znám dlouho, jiné znám těch posledních pět let. Každopádně to bylo velké potěšení pro mě s vámi diskutovat, setkávat se s vámi a snažit se hledat řešení. Ne vždycky jsme se na všem shodli, upřímně řečeno, ale bylo mi to opravdu potěšením. Jak jsem říkala předtím, budu vás sledovat i dál. A budu sledovat, jak se vedete. A doufám, že budete úspěšní bude to chtít, ale toho hodně překousnout. A dávejte do toho i své srdce, to je v zemědělském sektoru vždycky potřeba. A nejde jen o ochranu zemědělství, ale i o utváření výzev. Přeji vám hodně štěstí. riprendiamo allora i nostri lavori. Dobře, budeme pokračovat v práci. A já okamžitě dám slovo profesoru Eduardu Ramosovi z Kordobské univerzity. Prosím, Tady máte mikrofon Eduardo Ramos, Univerzita v Kordobě, o reformě politiky rozvoje venkova. Myslím, že ještě potřebujeme pár minut na rozloučení se a se zpravodají. Tranquilo. He's talking with the Ramos. Maybe one, Mariana.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 Eduardo Ramos is here. Děkuji, Eduardo Ramos je tady, je připraven. Eduardo Ramos. Prego. Prosím. Slovo má Eduardo Ramos z Univerzity v Kordobě. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych rád poděkoval Evropskému parlamentu a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za příležitost přednést zde svůj příspěvek. Jedná se o příspěvek skupiny profesorů z katedry zemědělství a rozvoje venkova v univerzity v Kordobě. To znamená, že to nejsou jen mé osobní názory, jsou to názory pracovní skupiny, jejíž jsem součástí. A než přistoupím k vlastní přednášce, tak bych rád upozornil, že když budu hovořit o prvním pilíři, tak eh, pouze se budu zmiňovat o přímých platbách. Samozřejmě můj příspěvek eh, se týká rozvoje venkova, druhého pilíře, ale budu muset eh, se několikrát zmínit i o pilíři prvním a chci zdůraznit, že se pouze budu zmiňovat o přímých platbách, které jsou samozřejmě tou nejrelevantnější částí prvního pilíře. Chci také říci, že už téměř 30 let pracuji v oblasti zemědělské politiky, tedy na univerzitě a vždycky, když eh, došlo k nějaké reformě zemědělské politiky, tak zemědělci nebo alespoň jejich část eh, se velmi stavěla proti této reformě. A ve španělském případě se objevovala často velmi extrémní stanoviska a zkušenost ukázala, že téměř nikdy neměli zemědělci pravdu. Nicméně myslím si, že v tomto případě ano. Myslím si, že v této chvíli je zde tak jiná situace, že ta pozice strachu, o níž se zmiňoval francouzský kolega před chvílí, v tomto případě je oprávněná. A já si myslím, že je oprávněná proto, že přímé zkoumání, přímý výzkum rovnou v terénu ukazuje, že na jedné straně se hovoří o slabším zemědělství, na druhé straně o konkurenceschopnějším zemědělství. Musíme vzít v úvahu, že obojí existuje, obojí je pro Evropu nutné, ale nemůžeme obě dvě pojímat stejným způsobem. Chci říci, že ta konkurenceschopnější, nebo to konkurenceschopnější zemědělství, které já znám ze Středomoří, to znamená ovoce a zelenina, to jsou ty sektory, které jsou nejméně regulovány, které nedostávají přímé platby, prožívají velmi těžké období. V minulých letech hodně investovali, hodně se adaptovali, ale udeřila na ně krize, nemůžou dostat půjčky na to, aby mohli uh, čelit svým nákladům a nevědějí, co mají dělat. A já souhlasím s francouzským kolegou, že strach je tím nejhorším spojencem zemědělců, kteří chtějí investovat a chtějí se nějakým způsobem postavit v budoucnosti. Já si myslím, že toto bychom měli mít na paměti. A teď bych přistoupil k bodům, na které se chci zaměřit ve svém příspěvku, jejich šest. Nejdříve tedy úvod, tam se také zmíním o současné situaci Třetí věc je výzva v podobě venkova. Další věc, věci, které byly důležité v procesu kontinuálních reform. Nezapomínejme, že od roku 1999 v podstatě dochází k neustálým kontinuálním reformám. To nemusí snášet žádné jiné výrovní odvětví. Navíc to oslabuje sociální obraz tohoto odvětví. Takže zemědělství čelí slabé sociální podpoře. Takže jde o to, že sociální image, eh, sociální obraz zemědělců v současné době je křehký. A můžeme málo pouze žádat o té veřejné podpory nebo ze strany veřejných orgánů, když eh, ten sociální obraz zemědělců je tak slabý, jaký je. A většina lidí, musíme říci, si kupuje mléko eh, v krabici někde v supermarketu a tím pádem mají pocit, že jsou velmi vzdáleni původu těchto produktů. Pátý bod, eh, politika rozvoje venkova po roce 2013, to je klíčový bod, ústřední bod a potom eh, závěry. První bod. Já bych na začátek rád řekl, že Situace, které dnes čelíme, je velmi odlišná než ta, kterou jsme čelili, které jsme čelili v minulosti od roku 1958. Některé klíčové otázky, které bychom mohli řešit, eh, jsou tyto. V čem se skutečně liší sociální poptávka Evropské unie ve srovnání s požadavky po římské smlouvě a po kvetoucích nebo vzkvétajících eh, obdobích eh, roku 1960, to znamená ty hory másla, které pluly eh, na moři mléka. V souvislosti tedy s, tím, s tou krizí mléčného sektoru, o které se tady hovořilo, jak interpretuje Evropská unie tyto nové poptávky a potřeby? Za třetí, co může dnes venkovský svět nabídnout, aby podpořil proces evropské konstrukce? Nesmíme zapomínat, že do velké míry budování Evropy bylo založeno právě na zemědělství, na společné zemědělské politice. Proč? Protože to byla jediná budova, která byla stavěna ze společných cihel. A to jsou politiky, které jsou v konkurenci, protože jsou esencí samé Evropy. Evropa, sjednocená Evropa, byla velmi navázána na zemědělství, na způsob, jakým si získáváme obživu a způsob, jakým žijeme společně a Samozřejmě ta otázka, jak si získáváme obživu, jde mnohem dále než otázka kalorií, které získáváme. Má společná zemědělská politika své oprávnění v situaci po roce 2013. Hrozí nám velké rozpočtové škrty, i když jsou dokumenty, které neexistují a přesto se dostávají na přední stránky novin. Je to tedy úplně jiná situace, nebudu to zdůrazňovat, protože jsme o tom už několikrát hovořili, ale musíme to pokaždé zdůraznit. Těch šest původních zemí, ne, že, byli, že jich bylo málo, ale byly velmi podobné. Měli podobné potřeby, takže bylo snadné dohodnout eh, společné cíle. Dnes máme 27 členských států, které jsou velmi odlišné ze sociálního, ekonomického hlediska, takže je velmi obtížné dohodnout společné cíle. Navíc se velmi změnila relativní důležitost jednotlivých eh, sektorů. V minulosti zemědělství bylo důležitým odvětvím. V současné době je velmi důležitá terciální sféra. Vidíme to například v Rumunsku, v Bulharsku. Demograficky se evropská společnost, eh, venkovská společnost také změnila. My jsme stárnoucí společností, kde je celá řada menšin, eh, jež mají svá práva a mění tato práva, mění tuto situaci, anebo tlačí na instituce, aby došlo ke změnám. Jsou zde také určité požadavky na ochranu životního prostředí, jsou zde také určité vzorce, jak se využívá půda. A na to všechno nesmíme zapomínat, protože, jak jsme říkali, jedna z možností, jak odlehčit zemědělský rozpočet, je odvodit eh, určitá opatření z politiky venkova. Některé země o to mají zájem, protože je to pro ně dobré z finančního hlediska, ale Marian Fischelbor říkal, že je to poslední věc, o které bychom měli hovořit. Měli bychom tady hovořit eh, o té druhé věci, o cílích. Ale myslím si, že by bylo velmi nebezpečné, alespoň to je názor eh, mé skupiny expertů, vyčlenit tyto aspekty regionální politiky z toho společného zemědělského rozpočtu, protože by to bylo mnohem obtížnější, jakým způsobem budeme chápat eh, problémy zemědělce, který žije v nějaké vzdálené, znevýhodněné oblasti, když nebudeme brát v úvahu, jak to vypadá v té jeho oblasti, že je tam hustota 25 obyvatel na kilometr čtvereční. Samozřejmě tato situace je úplně jiná v městských oblastech a v oblastech, eh, kde je rozvinutější sociální kapitál. Takže změní se také eh, spotřeba, způsoby spotřeby a jsou to tedy rozpočtové čtvrt, škrty, které hrozí. Musíme také říci, že kromě vnitřních změn jsou zde i změny vnější, to už nebudu opakovat, o tom se hovořilo dohody eh, v rámci VTO a demografické změny. To má své výhody i své nevýhody. A na globální úrovni máme tedy klimatické změny a energetické problémy. A navíc jsou zde různé krize. Finanční krize a potravinová krize. To jsou eh, příčiny celé řady jevů. Takže Nový scénář, nová situace znamená nové potřeby a tyto nové potřeby by měly být eh, základem definování nových cílů ta nová poptávka je vázána na celou řadu věcí, které nebudu opakovat, ale tady chci připomenout, že v tomto nebo v této nové situaci Evropská unie jiným způsobem interpretuje tyto požadavky. Musíme si připomenout Lisabonskou strategii od roku 2000-2005, tedy 2005 změna, 2000 zavedení a potom Göteborská strategie, které se vzájemně doplňují a které vedou k různým stanoviskům. Tyto institucionální pozice se projevují v celé řadě dokumentů. Regions 2020, 2020 to je doplněno čtyřmi dokumenty, jeden z nich eh, bude teprve vydán, tři už jsou v oběhu. Je to dokument eh, DG Regio. Myslím, že právě eh, toto generální ředitelství reaguje nejrychleji a zasazuje politiku rozvoje venkova do toho globálního rámce, kde se hovoří o demografických změnách pro evropské regiony, o klimatických změnách a s těmi spojenými výzvami a tak dále. To jsou tedy čtyři výzvy, a generální ředitelství pro regiony na základě toho vytváří celou řadu politik. Jsou zde i jiné politiky, které jsou v konkurenci, nejen regionální politiky, i sociální politika, zaměstnanecká politika, politika energetická, dopravní a všichni tyto žraloci, o kterých eh, hovořila komisařka, kteří si chtějí ukousnout svůj díl, těch je opravdu hodně. Je zde celá řada nových společných politik, eh, které jsou v konkurenci, které si vzájemně konkurují. A společná zemědělská politika teď musí konkurovat těmto ostatním politikám, které jsou mnohem aktivnější. Venkovské oblasti nicméně jsou takovou pevností za této situace. Žádná jiná politika, ani žádný jiný příjemce pomoci v rámci jednotlivých politik není schopen eh, splnit všechny priority nebo všechny výzvy Evropy zároveň. A nesmíme zapomínat, že většina tohoto území, 90% tedy tohoto venkovského území, je pokryto všemi těmito politikami. Tím se ještě zdůrazňuje důležitost politiky venkova. A teď se dostáváme tedy k té výzvě v podobě venkova. Hovoříme o zem... Já bych hovořil o zemědělsko-venkovské politice protože vlastní budoucnost společné zemědělské politiky to už nevykresluje jako dvě věci. Protože jsou to věci, které jsou provázané. Některé aspekty, které nejdříve byly v prvním pilíři, se teď přesouvají do druhého a naopak, nebo se různým způsobem nazývají stejné věci i kontrola stavu a tak dále. A to je takové zmatečné. Bez společné zemědělsko-venkovské politiky a bez společného přístupu k venkovským územím na území Evropské unie nemůžeme žádným způsobem postupovat vpřed. Je pravda, že se hovoří o rozpočtových škrtech, ale zatím jsou to jen takové náznaky. Samozřejmě, když není bohatství, když jsou hubené roky, tak jsou všichni lakomí to je i situace, které čelíme dnes. Je třeba plnit eh, závazky stability, eh, kritéria, která eh, jsou základem měnové unie. Je třeba přinášet více peněz, ale jak toho dosáhnout? Může to být složité. Jediný způsob, jak ospravedlnit společnou zemědělskou politiku, je ten, aby tato politika byla účinná do budoucnosti pro budoucí roky. Takže musí dokázat, že přináší skutečnou přidanou hodnotu, evropskou přidanou hodnotu. A to je jednoduché, nebo to se snadno řekne, ovšem těžko se to udělá. Podíváme se na politiku rozvoje venkova od jejich počátku, od počátku společné zemědělské politiky až do kontroly stavu health check. A tady vidíme rozložení jednotlivých eh, fondů. Nebudu jim říkat strukturální fondy, protože původně to nebyly strukturální fondy. Nejdřív zde byl jeden fond, FEOGA, který se potom rozpadnul na dvě. Nejdřív to bylo FEOGA, potom FEOGA záruční sekce, orientační sekce. Orientační sekce se potom po reformě z roku 92 eh, změnil když v roce 89 došlo k té první reformě, tak eh, orientační sekce začala spolupracovat eh, s Evropským sociálním fondem, no a pak záruční sekce ne. A potom od roku 2000 i ta záruční sekce začíná platit eh, pro oblasti v rámci cíle 1, takže to už jsou potom opravdu velmi nejasné záležitosti dokonce i pro odborníky je ta situace velmi nepřehledná. Předpokládám, že pro běžného občana, pro běžného daňového poplatníka je to něco zcela ezoterického. Takže můžete si myslet, nebo Občan si může říct, je to věc, která mě obtěžuje a navíc to musí být hrozně drahé. Co dělají ti lidé, kteří vymýšlejí takovéto věci? Já si myslím, že bychom to měli vyjasnit. Vyjasnit to tak, aby tomu běžný občan rozuměl a také, aby pochopil, že je to v jeho zájmu. Aby pochopil, že je to v zájmu jeho budoucnosti, nejen aby rozuměl tomu fungování. Pokud se zmíníme o decouplingu, o oddělení pladeb od produkce, to je další věc, která je velmi důležitá, tak tady vidíme na tomto grafu, že je zde první období do reformy v roce 92 kdy zde nebyla tato potřeba oddělení plateb od produkce, protože do té doby ještě kapitola jednání v oblasti zemědělství nebyla na pořadu tehdejšího GATU. Od roku 1998 do roku 2003 dochází k oddělení plateb od produkce, takže tímto způsobem eh, už se uvolnila velká část historické zodpovědnosti. A potom eh, ta střednědobá revize v roce 2003 dochází k oddělení od produktu. A to bych zdůraznil, to je velmi důležitý okamžik. V současné době máme určité peníze, ne platby, určité peníze, které jsou odděleny od eh, minulosti. A to mě připomíná některé manévry, které se objevují eh, v cirkusu. Když eh, třeba provazochodec nebo nějaký akrobat eh, skočí z jedné hrazdy a po několika saltech se musí chytit jiné hrazdy. A je prostě v určitém okamžiku ve vzduchu. Je ve vzduchu, protože přerušil své spojení s minulostí a zatím ještě nenavázal na budoucnost, to znamená, nechytil se té druhé hrazdy, na kterou přeskakuje. A tak to tedy vypadá v současné době. Nebudu hovořit o tom, jakým způsobem probíhají doprovodná opatření, Jenom bych chtěl zdůraznit, eh, zda taková nepřehledná situace může být skutečně považována za rozvoj venkova, protože když se hovoří o rozvoji, tak to musí být něco, co slouží k tomu, aby se věci rozvíjely. A když se podíváme na tato opatření, která se vršila jedno na druhé, a která měla zabránit tomu, aby neupadly v zapomnění určitá opatření, která existovaly v rámci společné zemědělské politiky. Já si myslím, že by zde měla být opravdu opatření, která slouží k rozvoji venkovských oblastí. Ty by měly být pod hlavičkou rozvoji venkova a ne různá jiná opatření, která k rozvoji venkovu neslouží. Jak už říkal můj předřečník, já když jsem o něm hovořil, já jsem ho poznal v době, kdy byl profesor a bude pro mě profesorem i nadále. Takže je zde tedy otázka toho, jakým způsobem rozlišit fungování prvního a druhého pilíře. Je třeba říci, že hodně těch rozdílů se setřelo s časem. A dostáváme se k pátému bodu. To je vývoj politiky rozvoje venkova po roce 2013. Je zde celá řada aspektů, o kterých bych se zmínil, ale některé už byly uh, řešeny v předcházejících příspěvcích. Hovořil o tom pan Bagwell, pan Šateli a tak dále. Je pravda, že je zde potřeba přerozdělit mezi členskými státy výdaje na první a druhý pilíř a také v rámci členských států, protože občané si stěžují na to, že ti, kteří dostávají nejvíc peněz, nejsou ti, kteří peníze nejvíce potřebují. Já si myslím, že ta rozhodnutí by měla být jasná, transparentní, která jsou přijímána na úrovni EU. A je třeba také vzít v úvahu to, že některá rozhodnutí by měla mít nebo mohla mít nezvratné následky. Zemědělství je vázáno na přírodní cykly, ty jsou mnohem delší než průmyslové cykly a tam je velmi obtížné přijímat nezvratná rozhodnutí, protože může trvat roky až desetiletí, než se znovu zpět získá ten kapitál a může to trvat opravdu generace. A další otázka. Co se dělá nejlépe na úrovni Evropské unie a hůře na národní či regionální úrovni? měl bych hovořit o multifunkcionalitě, o veřejných stacích, o různých argumentech, které by hovořily ve prospěch druhého pilíře. Je to celá řada věcí. Já bych ale navrhnul dvoufázovou změnu. První období to by bylo přechodné období, kde by byla uplatněna opatření snadno stravitelná pro členské státy, která už budou sledovat tu filozofii smluvních vztahů a potom v tom druhém období by byla přijímána trvalejší opatření střednědobá a dlouhodobá. Paní fischer se o tom zmínila už v roce 2005. Jednalo se o převzetí dohody Zemědělské rady z roku 1998 a jednalo se o evropský zemědělský model. Myslím si, že mě tehdy toto stanovisko přišlo velmi vyvážené a velmi relevantní, pokud jde o zemědělství, o roli zemědělství a o požadavky, které EU na zemědělství klade. Poprvé to bylo řečeno v roce 98 a potom v roce 2005. Komisařka odešla, já jsem se chtěl zeptat, zda by toto říkala i teď, eh, v současnosti, za současné krize, protože zemědělství určitě má co dělat s požadavky našich občanů, kteří chtějí blahobyt. Potom zde máme různé scénáře 2020, eh, ruralis a tak dále. Faro, to byly podle mě velmi zajímavé dokumenty zde na tomto schématu. Eurorelis. Jsou zde dvě osy pro analýzu nové politiky. Na vodorovné ose se hovoří o nízké a vysoké regulaci a na svislé ose zde máme náhled z jedné strany globalizované Evropy a na druhé straně jsou zde regionální multilaterální dohody. Na závěr bych se zmínil o tom, že tady ta eh, šedá oblast je ta, kde bychom právě nejlépe pochopili, jak přistupovat k rozvoji venkova. Tady je to podobné schéma, které už dáme z minulosti, ale ta horní část je jiná. Jsou zde tedy ty tři osy, první, druhá a třetí, které budou nést stejné názvy, ale způsob, jak se s nimi bude nakládat, jakým způsobem se budou eh, řídit, bude jiná. Bude to založeno tedy pouze na, smluvních, eh, na smluvní bázi. Dále budeme více orientováni na kolektivní akce, aby zde byla kolektivní zodpovědnost, eh, pokud jde o přírodní zdroje, a zodpovědnost místních komunit, pokud jde o využívání přírodních zdrojů a potom také strategický přístup. Pokud jde o ta minimální procenta, já bych byl proto, abychom je navýšili. Akce, nebo osa 1 15 osa 2 na 30% a osa 3 až na 15%. A potom by zde byla osa lídr, která by neměla žádnou další svou vlastní osu a další procento. Protože pro mě je to ne osa navíc, je to spíše taková horizontální záležitost, která protíná všechny tři eh, dříve zmíněné osy. Podle mě ten lídr spíše patří do osy 3. A jednička a dvojka, já myslím, že tam by mělo být zaručeno, že alespoň 5 osy 1 a 2 bude řešeno na základě participativní metodiky, která je vlastní programům LEADER. A pokud jde o dlouhodobý a střednědobý přístup, tak eh, já bych dal ty peníze dohromady. Z toho prvního pilíře by se odstranily prostředky na regulaci trhu a z toho druhého pilíře tam by se mohl vytvořit eh, společný zemědělský a venkovský fond nebo pod nějakým jiným názvem podobným a Jednalo by se vlastně o součet těch eh, dvou pilířů. Samozřejmě musíme čelit eh, těm rozpočtovým škrtům, ale byla by zde možnost národního spolufinancování. Dokonce i ty země, které nejvíce jsou proti spolufinancování, jsou si vědomi, že spolufinancování je nutné a jsou si vědomi toho, že to může také znamenat eh, ztrátu evropské přidané hodnoty. Takže tyto peníze by se rozdělily na dvě části. Horizontální program na jedné straně a na druhé straně územní program. Ten územní program by měl mít rozvojové cíle. Jak říká teorie rozvoje, hospodářská nebo ekonomická teorie rozvoje, Rozvoj se zaměřuje na aktivity, které mají konkrétní cíle a mají také cíle trvalé udržitelnosti. A ten horizontální program, ten by se týkal obecných programů. Takto by peníze z tohoto fondu byly na jednu část, nebo z jedné části věnovány horizontálním programům, programům na řízení rizik, o nich jsme hovořili, hovořili jsme o bezpečnosti potravin, o finančních rizicích, o rizicích finanční krize, nebo o krize vyplývající eh, z globalizace. To by tedy bylo horizontální a také by to bylo spojeno s vytvářením těch záchranných sítí. A pokud jde o ty územní programy, tak tam by na jedné straně byl takzvaný flat rate, eh, o tom se tak nedávno začalo hovořit. To by bylo vlastně udělováno nebo vydáváno na všechny ty aktivity jen proto, že se realizují, aby se tím financovaly náklady na tzv. nové zemědělství. A pak se dostáváme k té části, kterou označujeme jako welfare. To jsou programy, které by měly být eh, zaměřeny na konkrétní aktivity, na životní prostředí, na konkurenceschopnost. Je to podobné, ale budeme se řídit cíly, cíl trvalé udržitelnosti, cíl konkurenceschopnosti a tak dále. To znamená, že pokud se jedná o rovnost, tak to bude v rámci tedy rovnosti i když to bude první nebo druhý pilíř a všechno, co se týká konkurenceschopnosti, to by platilo pro všechny aktivity, jak zemědělské, tak eh, pro otázku diversifikace využití území a tak dále. Nesmíme také zapomenout na zprávu z roku 2008 o rozvoji venkova. Tam jsou velmi zajímavé mapy, které ukazují, že jsou zde velké rozdíly, pokud jde o produktivitu a pokud jde o diversifikaci využití těchto teritorií území, která jsou ekonomicky, ekonomicky nejaktivnější, jsou mnohem schopnější zahájit diverzifikaci. Zatímco regiony, nebo tedy území, která jsou v podstatě všude v nových členských státech, na severu, na jihu, na západě, na východě a jsou eh, nejslabší, mají nejslabší, nejkřehčí zemědělství, tak eh, ti nejsou schopni nějak diverzifikovat eh, své činnosti a nevěnovat se pouze zemědělství. Takže to by v každém případě Kdyby se to změnilo, tak by to bylo plus pro venkovské oblasti. Vidíme, jakým způsobem klesá ten podíl smluvní podíl a začíná tam být ten takzvaný flat rate, který se dává vlastně za nic, za to jenom, že nějaká aktivita existuje, je realizována. A na závěr eh, dvě myšlenky. První eh, reagují na ty první dvě otázky. Co mohou dnes nabídnout venkovské oblasti, aby se posílil proces budování Evropské unie? Takže společná odpověď na všechny priority a výzvy, kterým dnes čelí Evropská unie. S tím, že přispěje především k soudržnosti a zajistí rovnováhu mezi venkovskými oblastmi. A za druhé, může se politika rozvoje venkova uplatnit i po roce 2013? Ano, já si myslím, že by zde měl být jasný závazek ze strany těchto území, že se stanou aktivní pákou, aktivním elementem v procesu budování Evropy. Evropa na začátku byla velmi zemědělská, protože výroba potravin byla velmi vázána na zemědělství a také na společné cíle. Teď je velká Evropa, velmi rozmanitá a musí se postavit těmto novým výzvám, které by mohly řešit právě venkovské oblasti. Venkovské oblasti vyžadují určitou podporu. Musí to být podporováno politikou, která bude přijata společností, bude podporována společností a která bude reagovat na očekávání a požadavky občanů v budoucnosti. Já si myslím, že to není takový sen, že je to věc, která skutečně existuje. Tady pár referencí a to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, pane Ramosi. A teď okamžitě přistoupíme k následujícímu příspěvku, protože jsme nabrali trošku spoždění. A pokud chceme mít ještě čas na debatu, tak bude nejlepší, když okamžitě přistoupíme k následujícímu příspěvku. Je to pan Valentin Zahrnt, který bude hovořit o rozpočtových aspektech eh, plateb nové společné zemědělské politiky po roce 2013. Takže, pane zahrnte. Máte slovo. Members of the parliament, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, já myslím, že jsme správně hovořili nejprve o cílích, cílech a nástrojích a potom se dostáváme teprve k rozpočtu. Samozřejmě nevýhoda posledního řečníka je v tom, že publikum je poněkud unaveno. Já se na to podívám trošičku z jiného úhlu pohledu, ale doufám, že stejně, i když jsem poslední, že to bude zajímavá přednáška. Vytváříme různé scénáře pro rozpočet společné zemědělské politiky. Vstupuje do toho spousta faktorů. Ne o všech toho víme hodně. Je těžké dynamiku těchto faktorů předvídat. V tuto chvíli je možné vytvářet pouze takové scénáře, které se odvíjí od toho, jak si myslíme, že by měly být prostředky vynakládány podle politických návrhů. Ty volby samotné jsou na vás, já se omezím na to, co bychom měli vědět o těch klíčových hybných pákách, které by měly směřovat. Zde jsou témata, kterým se budu věnovat. V prvé řadě dostupnost financování. Já zrekapituluji finanční a ekonomickou krizi, která měla výrazný dopad na budoucí rozpočet SZP. Dojde k přizpůsobení politik veřejných výdajů. Podle komise platí, že schodky se dostanou na 6,0% v roce 2009 a 7,1% v roce 2010. 20 členských států v současné době je předmětem řízení porušení předpisů podle balíčku. Je to 60% v roce 2008 a 70% v roce 2009, 80% v roce 2010. Krize jenom podpořila původní potíže členských států. S tím, že předpokládáme, že růst se vrátí zpátky na úroveň, na jaké byl před krizí. A veřejné dluhy by měly v roce 2014 vyrovnat HDP a v následujících letech by tento objem měl být dokonce vyšší. Ve světle těchto skutečností se zdá nepravděpodobné, že ten vyšší rozpočet Evropské unie bude jenom štědřejší. Bude to mít dopad na evropské transakce, na aukce certifikátů, které by mohly být přijatelnější než převody mezi členskými státy. Nicméně to se setkalo se smíšenými reakcemi s tím, že v rámci dlouhodobého projektu bychom to měli ještě přizpůsobit a postupně zavádět ty jevy podle finančních perspektiv. Jaký podíl rozpočtu bude na společnou zemědělskou politiku? Máme zde návrhy závěrů, máme zde návrhy veřejných výdajů, růst, vytváření pracovní příležitostí, změna klimatu a další faktory. To všechno vstupuje do hry. Jde o výrazné snížení celkového rozpočtu na zemědělství. Je zajímavé, že řada tradičních obhájců SZP se v současné době od tohoto odvrací s tím, že členské státy budou muset vyrovnat financování ze strany Evropské unie a ten rozpočet bude, bude mnohem méně produktivní. Rozdělení dodat, dotací povede k tomu, že se ta podmíněnost zmi, změní. Stávající klíč rozdělení bude tedy pozměněn a to znamená, že některé členské státy zjistí, že jejich podíl sice vzrostl a rozpočet na SZP půjde dolů. A to proto, že budou těžit z výhod lepší tržní orientace. To platí třeba pro Švédsko nebo Spojené království. A společná zemědělská politika bude také konkurovat jiným způsobům financování, z kterých budou tyto členské státy těžit. To se týká třeba státu východní Evropy. Tyto prostředky budou tedy vynakládány způsobem, který se bude odvíjet od obecné politiky z ostatních oblastí. Ta dynamika je mnohem složitější. Nejde to vyjádřit jednoduchými slovy. A půjde o záměsy konkurující přístupy k věci pokud jde o budoucí potřeby financování. Neměli bychom začínat s nástroji, měli bychom začínat s cíly, takže se podíváme na tři cíle, které tomu dominují. A položíme si otázku, kolik peněz bychom měli do toho vložit, aby se eh, evropské bohatství navýšilo. Tohle jsou tedy stanoviska, z níž vycházíme. Sociální politika by se měla odvíjet od, přístup, od příjmů eh, domácností, nikoli od jiných faktorů z oblasti zemědělství. Řada zemědělců má nadprůměrné příjmy nebo bohatství. Jiné farmy naopak málo těží ze systému přímých pladeb. Sociální politiky by tedy neměly být placeny z peněz Evropské unie. Optimální financování by tedy mělo být nula, pokud jde o bezpečnost potravin v Evropské unii. Myslíme si, že eh, nedostatek potravin je nepravděpodobný. Zemědělci můžou rozvíjet další oblasti, využívat další zemědělské metody a využívat jiné postupy na lepší výkon měli bychom se vyvarovat přístupů, kdy se vyhazují potraviny. Za čtvrté, Evropská unie by měla mít dostatečný kupní sílu, aby byla schopna vyhovět i těm vysokým požadavkům na trhu. Není třeba vyčlenovat další prostředky na bezpečnost potravin. Je to zajištění obecně veřejných statků, například zajištění pitné vody, biodiverzita, genetická rozmanitost rostlin a produktů v zemědělství. Pokud jde o ty veřejné statky, tak zde je možné tento argument značně prosazovat. I ve světle rozpočtu financování by mělo být poskytnuto na úrovni, kde to zajistí nejvyšší přidanou hodnotu a rozpočet by měl být cílen právě na poskytování veřejných statků. Nicméně množství prostředků by se mělo odvíjet od jasných argumentů. Jsou tam určité determinanty. A to je zájem Evropské unie. V prvé řadě eh, krajina, rozvoj cestovního ruchu. Evropané rovněž také mohou ospravedlnit určité společné intervence Evropské unie. To je téma, které se řeší v rámci prohlášení ekonomů. To se má vydat tento čtvrtek a bude se řešit na konferenci zde v Bruselu ve čtvrtek příští týden. Jakmile tedy určíme veřejné statky, tak další výzvou je stanovení hodnoty. Vědecké poznatky jsou rozsáhlé, ale nemáme dostatečné závěry. Jsou tam tedy zásadní problémy. Studie ukazují, že jsou to pro nás jen vyloženě orientační pokyny, nic víc. Další prvek budoucího financování. Otázka, zda KAP bude pojednávat zemědělství a lesnictví stejně, jestli ty prostředky a to zázemí, které bude poskytnuto, bude stejné. Pokud eh, to bude podporovat hlavně veřejné statky v oblasti lesnictví, tak finanční potřeba poroste. Další neznámá jsou je, základ, je právní základ v budoucnu a obchodování s, s emisemi a s povolenkami. Obchodování s povolenkami a obchod s externalitami bude znamenat, že těch dotací bude potřeba méně. A v neposlední řadě zajištění veřejných statků a schopnost státu navázat ty platby na nutné minimum potřebných veřejných statků. Rovněž také se ukáže, kolik budou státy muset platit, aby mohli pořizovat veřejné statky i tam, kde budou schopny správně koncipovat platby. Otázka na, na tuto otázku je těžká odpověď, protože těch parametrů je tam mnoho, ty parametry se průběžně mění, jsou to tržní ceny, přímé podpory, přímá pomoc, orientace pokynů, poradenství, dostupnost poradenství a znalosti a poznatky zemědělců. Další prvek, krom těch cílů, je spolufinancování. Je, ačkoliv se to vyvíjelo již dlouho, Princip finanční solidarity, to znamená 100% eh, financování na úrovni Evropské unie v první pilíři, se těžko udrží eh, jako vyjádření evropské solidarity. Zde je jeden problém v tom rozdělení prostředků, kde se upřednostňovaly ty státy a ty regiony, kde se kladl důraz na veřejné statky. A rozdělení tohoto majetku a bohatství mezi státy bylo vždy komplikované. Těch cílů je tam celá řada. Je tam diferencované financování v rámci evropského rozpočtu a strukturování politiky soudržnosti. Je třeba také poznamenat, že tento princip prostupuje principem spolufinancování. Tam jsou různé výhody. Za prvé, je to něco, co podporuje členské státy v tom, aby využívaly tyto prostředky zodpovědně a účelně, tak, aby ty náklady se vyrovnaly prospěchu za druhé. Předpokládá se, že členské státy budou zpravovat tyto prostředky lépe a účelněji, pokud se budou spolupodílet. Za třetí, spolufinancování poskytuje Evropské unii lepší vyvážení těch prostředků. To znamená, lépe to odpovídá jejich podílu na evropských politikách. Hodně z toho hovoří pro spolufinancování v rámci celé eh, společné zemědělské politiky. Máme určité rozpočtové závěry, návrh změní těchto rozpočtových závěrů a tam se uvádí, že velká odpovědnost by měla být právě na členských státech. V ideálním případě by se měl, měly ty sazby dále diferenciovat tak, aby se to vyvážení v rámci rozpočtu zajistilo. Zde jde o povahu celého programu. Uvidíme zde přeshraniční účinky, které by měly být vyšší než to v rámci jednotlivých členských států, které poskytují dotace. Máme tři typy programů a není to dostatečně rozděleno v rámci druhého pilíře. Není to dostatečně dobře pojato. Integration with other policy areas. A pokud jde o integraci SZP a dalších oblastí politiky, a tato integrace bude mít dopad na rozpočet. A politika strukturální a politika rozvoje eh, venkova si vyžadují koherentní implementaci. Eh, zároveň je eh, nutné, aby se politiky soustředily na trvalé udržitelný rozvoj venkova, aby se ale nezapomínalo na okrajové oblasti. Cíl politiky zemědělství je zavádějící, protože zde někdy nedochází k tomu, aby se peníze využívaly pro ekologické účely. Je nutné, aby veškeré politiky byly, tyto politiky se soustředily na trvale udržitelné udržitelný vývoj krajiny a aby se tyto politiky také odpovídajícím způsobem přejmenovaly. A to by umožnilo, že dojde k, ke změně očekávání, pokud jde o cíle těchto politik. A komise vyzývá k reformě evropského rozpočtu eh, s ohledem na tyto aspekty a navrhuje, aby počet okruhů finančního rámce byl omezen a aby se tyto okruhy soustředily především na eh, změny v existujících politikách. I když se vám nelíbí tyto eh, návrhy závěrů. Myslím si, že tyto návrhy odráží eh, na názory především podniku a měli bychom je brát vážně. Strategie přechodu. Ať už bude konečná forma SZP jakákoliv, budeme potřebovat a eh, strategii přechodu, abychom se více soustředili na veřejné statky. Jedním ze způsobu přístupu by bylo snižování jednotných pladeb. Efektivnější by ale byla cílená platba pro přechod. A ta by mohla vycházet z nároku na přímé platby, ale postupně by se platilo méně a méně za každý hektar. A, a také a chudší domácnosti by platily méně a docházelo by k postupně adaptaci. Je eh, jasné, že postupně by došlo k tomu, že by platby byly úplně zrušeny. Další možností je umožnit vládám, aby doplňovaly tyto přechodné platby. A takovýto přístup, a pokud by byl časově omezený, by nenarušil konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Je ale jasné, že je třeba mít na paměti hlavní cíl SZP. Ten je trochu jiný než přechodné cíle, pokud jde o přechodné období. Abych to schrnul, existuje zde nejistota, pokud jde o potřeby financování. Je to, abychom stanovili eh, limity a abychom určili, jaký bude rozpočet SZP. Já si myslím, že 5 eh, milionů eur eh, by mělo být, 5 miliard eur by mělo stačit pro to, abychom a pokračovali v současné tendenci, 10 miliard eur by bylo potřeba pro zlepšení situace. Myslím si, že to by pomohlo k tomu, abychom poskytovali více veřejných statků. Detailní plánování a využívání budoucích nástrojů SZP by nám mohlo pomoci zjistit, kolik prostředků bude k dispozici. A zdá se, že by bylo třeba uvážit také možnost spolufinancování. Pokud eh, členské státy budou a s takovýmto přístupem souhlasit, je pravděpodobné, že budou mít podporu ostatních institucí a celkově se nám podaří zlepšit situaci pro zemědělce. A postupně by mělo docházet k rušení přechodných plateb a tímto způsobem by rostla kvalita zemědělství. Děkuji za pozornost. Děkuji Valentinu Zahrntovi, Eduardu Ramosovi, tím jsme uzavřeli prezentace našich expertů a nyní můžeme zahájit debatu. Budu pokračovat v seznamu řečníků, kteří se přihlásili do debaty. Samozřejmě máme před sebou pouze půl hodinky, takže si myslím, že zde bude možnost dát eh, panu švédskému ministru Eskilovi příležitost k tomu přednes ještě pár závěrečných poznámek. Paní Morvaj, prosím. Prego. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, magyar nyelven szeretnék beszélni. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych hovořila maďarsky. Myslím si, že by bylo velmi důležité, kdyby tato přepracovaná Společná zemědělská politika měla jasnou filozofii. A právě v tom čase, který máme před sebou, bychom o tom měli diskutovat ještě dříve, než půjdeme k technickým detailům. Jaké hodnoty by tato společná zemědělská politika měla reprezentovat? Máme zemědělskou politiku, která existuje a která se tedy ubírá tímto směrem která se má zaměřovat na peníze a na zisk, anebo která se má zaměřovat eh, na to, co je ziskovější, co je rentabilnější, co je konkurenceschopnější. Pořád se hovoří o konkurenceschopnosti. Kromě toho si myslím, že bychom se měli zaměřit na společnou zemědělskou politiku, která by byla více orientována na člověka jako takového, na zachování venkovských eh, společenství, na zajištění životních podmínek a příjmů, které budou přijatelné pro venkovskou populaci. A stejně tak je třeba zajistit i zdravé potraviny a zachovat krajinu a životní prostředí. Jak všichni dobře víme, ten takzvaný agrobiznis, který je v centru té druhé varianty, to jsou malé a střední podniky, farmy. Já si myslím, že tato druhá kategorie by měla být eh, postavena do centra. Další věc, o které bych se ráda zmínila, je klimatická změna, změny klimatu. O tom se zmínila celá řada řečníků. Hovořilo se zde o potřebě zvrátit tento proces. Pro mě je to jednoduchá otázka. Já se omlouvám, že to tak říkám, ale neměli bychom používat kamiony na přepravu přepravu potravin zdaleka, když prostě ve své vesnici nebo ve vedlejší vesnici si mohu koupit zeleninu nebo chléb nebo mléko a všechno, co potřebuju. Nepotřebuji, aby tyto potraviny přijížděly z druhého konce světa a přispívaly ke zhoršování životního prostředí. Nepotřebujeme globalizaci, potřebujeme lokalizaci, potřebujeme místní produkci, místní zpracování surovin. Právě tímto způsobem můžeme nejlépe bojovat proti klimatickým změnám a proti eh, dalším aktivitám poškozujícím životní prostředí. Třetí bod. Situace nových členských států je nemorální a protizákonná. Například situace Maďarska. Bylo nutno, aby Maďarsko nabídlo 100 procent svých příjmů při vstupu do Evropské unie a podpory, které jsme dostali, dosahují pouze zlomku této hodnoty. Pane ministře, vy jste hovořil o této záležitosti a to je pro mne velká naděje. Pokud v roce 2011 nedestane nějaká změna, pokud se nám nepodaří zvrátit tuto tendenci a nastolit spravedlnost, tak naše země se může dostat do situace, kdy bude úplně eh, kolonizována, protože budeme muset nabídnout svá území kompletně ze 100% zemím, jejíž HDP je dvakrát až třikrát vyšší než naše HDP to je opravdu do očí bíjící nespravedlnost. Jakým způsobem chcete tuto situaci vyřešit? To je moje otázka v rámci reformy SZP. Děkuji. Děkuji. Slovo má Kalniety. Uh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Un ah, on ta Lisabonská smlouva by měla vstoupit v platnost a tato smlouva předá Evropskému parlamentu větší odpovědnost. A větší odpovědnost dostane také tento výbor pro zemědělství. Diskuze, kterou dnes vedeme, pokud jde o SZP, je teprve začátkem a velice dlouhé cesty. Já bych zmínila některá čísla. A v současné době zemědělci investují o 70 více zdrojů, než dostávají eh, ze společné zemědělské politiky prostřednictvím plateb. A já si myslím, že eh, to není fér. Z tohoto důvodu se domnívám, že jedním z nejdůležitějších cílů SZP by mělo být zajistit rovnost. Je třeba, aby zde byla rovnost eh, mezi platbami všem členským státům Evropské unie tyto platby musí být spravedlivé. Musí zde být spravedlivá konkurence, tak aby zemědělci mohli pracovat za spravedlivých podmínek. Všechno, co souvisí s poskytováním služeb a s dobrými životními podmínkami zvířat a tak dále, to všechno musí být zohledňováno na evropské úrovni. Standardy ve všech 27 členských státech musí být podobné v oblasti zemědělství. Ještě několik dalších poznámek, pokud jde o způsob, jak identifikovat ukazatele eh, jednotných pladeb. Já si myslím, že se zde nesmí jednat o historické údaje. Je třeba, aby tyto údaje byly objektivní. Musí zohledňovat současnou situaci. Je nutné, abychom se zamysleli nad způsoby, jak identifikovat takovéto ukazatele, takováto kritéria. A kritérium jednoho hektaru eh, není spravedlivé. Pokud jde o rozvoj venkova, a myslím si, že eh, zde musíme zohlednit pilíř 1 a pilíř 2 a musíme zde nalézt rovnováhu lidé, kteří žijí na venkově, kteří produkují potraviny a kteří spotřebovávají potraviny. Na tyto lidi, lidi nesmíme zapomínat. Pokud jde o financování, nemyslím si, že by bylo správné zvyšovat podporu pro venkovský rozvoj na úkor jednotných pladeb. Pokud bude i nadále fungovat současný mechanismus a bylo by spravedlivé, aby ty peníze, které získáme snižováním jednotných pladeb, byly přerozděleny v Evropské unii tak, aby, abychom zaplnili mezery v produkci. Některé členské státy mají vysokou úroveň technologie a produkují hodně a pak zde máme nové členské státy, které jsou historicky méně rozvinuté a méně konkurenceschopné, pokud jde o zemědělskou produkci nemohou konkurovat zemím, které dostávaly podporné platby mnoho let. Děkuji. Děkuji. Pokud se nám podaří zkrátit eh, ty svoje otázky a příspěvky, tak eh, se nám podaří dát slovo všem, kteří se přihlásili o slovo. Paní Herac Garcia. Děkuji, pane předsedo to, co se stalo s tím dokumentem, který existuje a zároveň neexistuje a už byl vyhozen do koše, to mě připomíná podobný případ, který jsme zažili před několika měsíci zde v tomto parlamentu, když se najednou objevil nějaký dokument předtím, než byla zahájena kontrola stavu společné zemědělské politiky. To byl dokument, o kterém komisařka tvrdila, že neexistuje. Když byl potom zveřejněn, tak jasně odpovídal tomu, s čím jsme se setkali potom. Takže eh, si myslím, že to je jasné. A další věc, která mě velmi dnes překvapila, bylo to, kolikrát se hovořilo o tom, že je lepší spíše hovořit o cílech eh, než o rozpočtu. Já bych se ráda zeptala expertů, kteří sem přišli, uh, Myslíte si, že by bylo dobré hovořit nejdříve o cílech a teprve potom e, o rozpočtu? Tak jsme to udělali minule a dospěli jsme k modulaci. Samozřejmě, my můžeme mít e, opravdu šlechetné cíle, ale když potom přijdou ministři a ty nám zavřou kohoutky a nechají nám pouze žádná celá 9 e, komunitárního rozpočtu, tak potom nemáme peníze na společnou politiku a co potom děláme? Vezmeme peníze společné zemědělské politice a říkáme tomu modulace. Já si myslím, že by bylo lepší, aby nám nejdříve řekli, kolik peněz budeme mít k dispozici a pak si to nějakým způsobem pořešíme, protože jinak vlastně se děláme legraci z našich zemědělců, z našich občanů. Já bych také ráda si vyslechla něco více o nedostatku potravin. Já si myslím, zda podle vás je důležité, abychom byli soběstační v otázce produkce potravin, anebo zda bychom se měli spíše věnovat dovozu. Já se ptám, co by se stalo, jakou cenu by měl chléb, kolik by stál chleba, kdybychom byli závislí na třetích zemích a na jejich obilovinách. Pokud jako jde o jednání na poli VTO, já mám pocit, že o tom se zde dnes hovořilo velmi, velmi málo. Také se hovořilo o tom, že bychom se měli zbavit komplexu, že bychom měli eh, vsadit na komunikaci s evropským eh, s občanem, s evropskými občany, vysvětlovat, co je to společná zemědělská politika, k čemu slouží, protože Evropská komise to nevysvětluje, ale jsou zde externí organizace, které to vysvětlují, které vlastně vyprávějí svou verzi společné zemědělské politiky a tím pádem narážíme na celou řadu evropských občanů, kteří si myslí, že společná zemědělská politika slouží jenom k tomu, aby se naplnily kapsy některých zemědělců a opravdu to není příliš vzdáleno od reality. Souhlasím také s tím, že tyto podpory by měly zajistit jistotu a ne nejistotu, ale myslím si, že ty platby pro zemědělce jsou opravdu důležité, jsou na místě. Zemědělci je dostávají právem, protože nám dávají potraviny, protože se starají o zvířata, starají se o krajinu a já si myslím, že proto bychom měli velmi jasně vidět, že tyto podpory zemědělcům jsou nutné a neměli bychom je spochybňovat. A vzhledem k tomu, že oni se nepohybují na volném trhu, Oni podléhají velmi přísným regulacím, přísnějším než producenti ze třetích zemí a musí být aktivně na globálním trhu. Já si i nadále proto myslím, že by bylo důležité vždycky vzít v úvahu, když se bude hovořit o společné zemědělské politice, fakt, že naši zemědělci mají konkurenční nevýhodu. A pokud nebudeme požadovat po třetích zemích stejné standardy v oblasti ochrany životního prostředí, stejné požadavky na ochranu zvířat a stejnou dohledatelnost, dosledovatelnost, tak si myslím, že nemůžeme existovat bez společné zemědělské politiky, která bude poskytovat zemědělcům přímé podpory. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo panu předsedovi Erlandsonovi který přednese své závěrečné připomínky, protože nás musí opustit. Eskile, máš slovo. Tak, Paulo, för ordet. Jag är, ska ni veta... Děkuji za udělení slova. Musím říci, že jsem skutečně velmi rád, že jste dnes zorganizovali tuto diskuzi. Takže mnohokrát děkuji také za to, že jste mě pozvali. Jsem velice rád, že zde existuje společné přesvědčení a to, že potřebujeme lepší společnou zemědělskou politiku. Jsem také velice rád, že u tolika příspěvků byl vyjádřen názor, že naše evropské zemědělství je schopné dále se vyvíjet. A to znamená, že může vytvořit nová pracovní místa a lepší pracovní místa. Také zde zaznělo to, že my musíme vytvořit nová pracovní místa na venkově a že je to tedy možné. Mnoho řečníků také poukázalo na to, že je třeba dát k dispozici více peněz, pokud jde o veřejné statky. Znamená to tedy, že daňový poplatník a bude platit za věci, které se mu později vrátí, tedy za bezpečnost potravin například. To jsou věci, na které se ve svých diskusích musíme soustředit. Je to něco, co přesahuje to, o čem zde dnes hovoříme. Důležitá otázka je, zda bude existovat všeobecné přijetí společné zemědělské politiky, která je tak nákladná. Pokud politika bude nákladná, musíme to vysvětlit našim občanům, proč tomu tak je. Zároveň je nutné, aby zemědělci chápali tuto novou společnou zemědělskou politiku. Já jsem v kontaktu se zemědělci v Evropě a vidím, že někteří vůbec nemají představu o tom, jak společná zemědělská politika funguje. Aby naše SZP byla přijímána, je nutné, abychom o její správnosti přesvědčili občany i zemědělce. Evropští zemědělci mají také možnost a pomoci nám tím, že například budou produkovat energii ze svých plodin. My v Evropě víme, že v budoucnosti bude docházet k tomu, že potřeba fosilních paliv se bude snižovat a že si že budeme muset vystačit bez fosilních paliv. A to je důležité také pro zemědělce, nejenom zemědělce ve Švédsku. Já bych eh, chtěl také zahájit diskuzi týkající se kontingentů. V mnoha oblastech jsme eh, měli kontingenty a máme je i do posud. Pokud jde o krizi ve mléčném odvětví, ukazuje se, že Zemědělcům v tomto sektoru naše diskuze nepomohly, takže e, v této oblasti musíme postupovat v budoucnosti lepším způsobem. Musíme ale také e, jasně ukázat, kam peníze daňových poplatníků plynou. Na to je třeba dívat se v souvislosti s tím, že ceny potravin jsou v poslední době vzrostly pro nás všechny jako spotřebitele. A kde tyto peníze mizí, protože ceny spotřebitelů rostou, zatímco ceny, které dostávají zemědělci, klesají. A kde existuje v celém systému chyba? To jsou skutečné věci, o které se musíme zajímat také jménem spotřebitelů. Kam tedy všechny tyto peníze plynou? Na závěr bych chtěl říct jednu věc, která zde ještě eh, nezazněla. Eh, jedná se o priority Evropy související eh, s, se společnou zemědělskou politikou. Je nutné, aby na evropské úrovni jsme zajistili dostatečný přístup obyvatel k proteinům. Další důležitá otázka souvisí s VTO. Tuto otázku musíme eh, řešit proto, aby naše společná zemědělská politika byla úspěšná. Děkuji tedy za vaše příspěvky a za to, že jste mě pozvali. Děkuji, Eskile. Teď se tedy s tebou rozloučíme a my budeme pokračovat v naší debatě. Stefan Lefol požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Teď eh, budeme hovořit pouze zde mezi sebou. Budu stručný, protože hodně věcí už bylo řečeno, navíc je už pozdě. Řeknu jen dvě věci. První věc je, že si myslíme, že budeme mít eh, skutečnou diskuzi o rozpočtu Evropy, nejen o rozpočtu na zemědělství. Rozpočet na zemědělství bude předmětem celé řady útoků ze strany těch, kteří se ho budou snažit omezit. Ale myslím si, že zde bude už od začátku velká diskuze o rozpočtu Evropské unie jako takové. Hovořilo se zde o situaci členských států a to nám rozhodně nedává důvod k optimismu. Vyslechl jsem si všechny řečníky, slyšel jsem celou spoustu, celou řadu věcí a musíme si položit otázku, kam chceme jít. Všichni říkáme, že se hovoří nejdříve o rozpočtu a teprve potom o cílech, ale jaké cíle vlastně máme? Já si myslím, že právě zde musíme začít a pokud chceme debatovat o něčem na tomto výboru, tak to právě o těch cílech. Hovoříme o potravinách, paní fischer Ball se o tom zmínila. Jedna miliarda lidských bytostí ve světě trpí hladem. Já k tomu ještě přidám, že 18 milionů Evropanů, na tom bychom neměli zapomínat. 18 milionů Evropanů trpí podvýživou, takže ano, otázka potravin je v centru debaty. Životní prostředí, všichni o tom hovoří. Dokonce se vymýšlí i třetí pilíř, aby se řešily klimatické změny. To zajímá spoustu lidí, ale opravdu se takto ten problém vyřeší. Pokud je to velké téma, důležité nejen pro budoucnost Evropy, ale i pro budoucnost světa, tak musíme mít k dispozici prostředky, abychom tento problém vyřešili. Ekonomická, sociální otázka. Všichni hovoří o ekonomice, o konkurenceschopnosti. Já jsem proto, aby evropské zemědělství bylo konkurenceschopné. Ale nejsem proto, abychom měli pouze toto kritérium, na základě kterého bychom posuzovali výkonnost evropského zemědělství. Zde celá řada oblastí, kde zemědělství hraje důležitou roli, například zaměstnanost a navíc diverzita zemědělství francouzského, evropského, to je právě přidaná hodnota. Síry, šunky v celém světě, v celé Evropě, to je známo. Takže si musíme vytýčit cíle. Evropské zemědělství podle mě musí být ekonomicky konkurenceschopné, ekologicky výkonné a sociálně výkonné vytvářet pracovní místa. To je cíl. A musí být zároveň schopno vyřešit otázku zásobování Evropy a světa potravinami, musí být schopno také chránit životní prostředí a především musí být schopno chránit eh, tu představu o Evropě, jakou chceme. Tyto cíle si musíme stanovit a jen dvě, techničtější poznámky. To znamená, že místo, abychom diskutovali o prvním a druhém pilíři, o přesunu z prvního do druhého, o ose 1, 2 a 3, zda potřebujeme politiku pro rozvoj venkova anebo zemědělskou politiku, tak my potřebujeme zemědělskou environmentální a potravinovou politiku. Všechny tři potřebujeme a veškeré podpory pro zemědělství musí splňovat tyto tři cíle zároveň. A já jsem proto, co zde říkal Vincent Chatelier, i první řečník. Je nutné, aby zemědělská politika Evropské unie zajistila přechod eh, z evropského zemědělství na zemědělství, které bude schopno zohlednit eh, potravinovou otázku, environmentální rozměr a sociální rozměr. A pokud nezajistíme tento přechod, tak bychom neměli dál debatovat o cílech. Když chceme mít cíle, tak musíme mít eh, prostředky, abychom mohli těchto cílů dosáhnout. Takže ano, zemědělský, potravinářský, sociální rozměr a rozměr v oblasti životního prostředí, který nám zajistí Evropu takovou, jakou ji do budoucna chceme. Děkuji. Děkuji, Stefane, za tvůj vášnivý příspěvek to jsou otázky, které rozhodně nemůžeme nepodpořit. My si to říkáme mezi sebou, ale říkáme si to mezi těmi, kdo budou za tato témata zodpovědní. Takže si myslím, že jsou to velmi důležité věci. Pan Šekeresky má slovo. politiky. Děkuji. Budoucnost společné zemědělské politiky si vyžaduje pokračování těchto změn je třeba uskutečnit tyto změny, abychom se vypořádali s výzvami této epochy globalizace a zajištění potravinové bezpečnosti. Společná zemědělská politika musí být spravedlivější. Ačkoliv musím říci, že nejsem pro to, aby se rozdělovaly prostředky. Je to 53 celkového HDP. Je to žádná celá 53 celkového HDP Evropské unie. Je to velké procento celkového rozpočtu Evropské unie. Je to hodně nebo málo? Bude to 35 nebo 36 do roku 2015? Bude to představovat 35 či 36 rozpočtu? Podívejte se na příjmy zemědělců. Oni vydělávají méně než většina dalších profesí v jiných odvětvích. Porovnejte to s dodávkami plynu a ropy. Potravinová bezpečnost a zajištění potravin bude nesmírně důležité pro budoucnost. Bankovní krize ukázala zcela jasně, že trh není schopen se sám regulovat. Ale zemědělci nežijí ve stabilním prostředí, protože je zde změna klimatu, počasí a tak dále. To znamená, že trh nezaručuje jistotu a stabilitu zemědělského trhu. Kolik nás bude stát změna klimatu? kolik nás bude stát finanční krize. Prostředky, které jsou k dispozici v zemědělství z rozpočtu Evropské unie, se těžko srovnávají s těmito čísly. Kolik CO2 absorbuje zemědělství, když to srovnáme s tím, kolik uh, CO2 zemědělství naopak emituje? To je také důležitá otázka. To samé platí pro vodohospodářství, protože zemědělství do určité míry vodohospodářství optimalizuje. Co se zde snažíme podpořit? Ochranu životního prostředí, zemědělskou výrobu, zajištění potravinové bezpečnosti. Já si myslím, že musíme tu naši podporu jasně směřovat. A musíme to také sledovat. Jakým způsobem to sledovat, jak to kontrolovat, jak poměřovat výhody zemědělství, ty obecné výstupy ze zemědělské produkce. Já myslím, že když se podíváte na VTO a e, společnou zemědělskou politiku, tak je potřeba sestavit nějaký globální přístup k otázkám zemědělství. Nyní se podívejme na politiku soudržnosti a souvislost se společnou zemědělskou politikou. Jak do toho zapadá rozvoj venkova? Rozvoj venkova to není to samé, co zemědělství. Já souhlasím s tím, že potřebujeme jasnou, stabilní politiku pro zemědělství. Paní komisařka říkala to samé. Dovolte mi ale říct si něco za nové členské státy, protože zemědělství v nových členských státech je poněkud specifické a na to prosím nezapomínejte. Z mé strany je to vše. Děkuji, slovo má paní McGuinness, ale prosím, máme před sebou posledních sedm, osm řečníků, tak buďte trošku rychlejší, ať stihneme Konec. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně, protože se připozdívá. Já doufám, že se k tomuto tématu stejně ale příště vrátíme. V prvé řadě rozpočet je zásadní pro tuto diskuzi a já musím s politováním říci, že je to tak. Je to ten velký slon místnosti. Za druhé si myslím, že to vypuštění toho dokumentu ze strany komise bylo podmíněno s tím, že ten materiál až se jednou a objeví, tak bude méně extrémní než ten, který se objevil předtím a proto budeme méně rozčílení. To je standardní postup. Státy to takto dělají, ukáží to nejhorší a potom to trochu zjemní. Za druhé, prezentace byly užitečné, některé byly poněkud akademické, s výraznými praktickými dopady ovšem. Já ale nepřistupuji na kritiku z společné zemědělské politiky, kterou jsme zde vyslechli. A tento výbor se zdá, že to akceptuje jako dané. A já myslím, že bychom měli jasně říci, že veřejnost se k tomuto takto kriticky nestaví, jako některé sdělovací prostředky a jako novinové články a titulky. A já bych ráda poukázala na to, že bychom neměli pracovat na politice, která se odvíjí od toho, co zveřejnili sdělovací prostředky o platbách v rámci společné zemědělské politiky nebo o dané problematice v rámci nějakých dramatických eh, reportáží. Já jsem původně novinářka a musím říct, že naše politika se nesmí řídit takovouto veřejnou euforii. Myslím si, že by to bylo velmi nebezpečné. Veřejnost chápe, podle mého názoru, jak zemědělství funguje a podporuje zemědělství. Rovněž také si uvědomuje, jak vypadá selhání trhu. A jeden z těch příspěvků uvedl, a já se pokusím najít citaci, jako novinářka vím, že je důležité citovat přesně, že společnost dává velký důraz na služby. A já bych k tomu ještě doplnila, že ale k tomu nepřisuzuje dost vysoké cenové náklady. A to je to důležité. Politici to musí ocenit. Musí ocenit uh, služby. A to je něco, co musíme udělat v rámci našich diskuzí. Bezpečnost potravin je opravdu velmi důležité téma. Máme zde za sebou zprávu, kterou jsem, na které jsem se podílila. Jednotné platby, to je jasný způsob, jak dostat peníze k zemědělcům. Nakonec proto jsme to zaváděli. Já zde mám dotaz v této souvislosti. Je to dotaz a připomínka. Já mám takovou obavu, pokud jde o to oddělení pladeb, že by to bylo něco, co by se v následujících reformách projevilo negativně a já bych tedy proto požádala o to, abychom se nějak zamysleli nad tím, jestli není nějaký způsob, jak tu referenční dobu obnovit nebo změnit. To je něco, o čem se v současné době diskutuje. A tak si říkám, jestli k tomu máte něco, nějakou připomínku. Já své vystoupení ukončím, pane předsedo, protože vím, že chtějí vystoupit další, ale jsem si jistá, že se k tomu budeme muset v budoucnu ještě vrátit a děkuji, že se to zde zmínilo. Cia Perez. Děkuji. Slovo má Garcia Perez. Gracias, señor presidente. La verdad es que... Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že v této fázi debaty je už těžké přinést něco nového bylo to tak zajímavé odpoledne, kdy jsme si vyslechli celou řadu zajímavých věcí. Samozřejmě mohli bychom se vyjádřit k celé řadě tvrzení, které jsme si zde dnes odpoledne vyslechli, ale budeme mít ještě čas pokračovat v této debatě v budoucnosti. Paní komisařka na úvod přednesla dvě věci a myslím, že to bylo velmi moudré. Řekla, že musíme hájit silnou společnou zemědělskou politiku a potom že do ní musíme začlenit změny. Myslím, že to řekla opravdu velmi moudře, protože s tím všichni souhlasíme. Problémy nastanou v okamžiku, kdy budeme muset rozhodnout, jaké změny je třeba zavést. Už se zde hovořilo o přidané hodnotě zemědělství v celé řadě dalších oblastí, jako je ochrana životního prostředí, zachování zaměstnanosti, zachování obydlenosti venkovských oblastí. A to si myslím, že jsou věci, které bychom měli také vzít v úvahu, když budeme uvažovat o případných změnách. A proto bych zde ráda přednesla dvě velmi konkrétní zmínky. Pokud jde o jednotné platby, tady se hodně hovořilo dnes odpoledne o této otázce, zmínil se o tom, jak ministr hovořil o negativních dopadech. Eh, jako celá řada dalších eh, řečníků se zmínila o otázkách spojených s jednotnou platbou. Já si myslím, že bychom se měli zde zamyslet eh, nad změnami, které bychom měli v tomto směru učinit, ale neměl bychom hovořit pouze o negativní stránce těchto jednotných plateb. Měli bychom se schopni na to podívat i z druhé stránky. Myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že velké množství zemědělců a dobytkářů v Evropské unii právě díky této jednotné platbě může dál pokračovat ve své činnosti. A oni nám to říkají, když s nimi hovoříme, když je navštěvujeme, říkají děkuji za tu podporu, kterou dostávám, protože díky tomu mohu pokračovat ve své činnosti, protože jinak bych už eh, zavřel farmu a musel se odstěhovat do města města. Takže bychom měli dát na váhu negativní a pozitivní aspekty. Samozřejmě se podíváme na to, jaké změny je třeba zavést, ale myslím si, že je třeba, abychom si byli vědomi všech aspektů. Celé odpoledne se zde hovořilo opakovaně o potřebě, aby evropští občané pochopili, aby evropští občané porozuměli a tak dále. Hovořili jsme o evropském občanovi jako o daňovém poplatníkovi, který musí pochopit, co se dělá s těmi penězi. Ano, samozřejmě s tím souhlasím, ale musíme také se dívat na evropského občana jako na spotřebitele. Musíme mu vysvětlit, co se děje s rozpočtem Evropské unie v tomto smyslu. Musíme vysvětlit evropskému občanovi jako spotřebiteli, co děláme a proč on za litr mléka nebo za kilo mléka platí dvakrát víc než před několika lety, když zemědělec dostává pořád stejně. Proto tedy musíme pracovat ve všech těchto oblastech, na všech těchto frontách. Je to velmi složitá debata, debata, která má celou řadu stránek a odstínů a všichni si musíme být vědomi z odpovědnosti, kterou dnes máme. Jde o budoucnost zemědělství v Evropské unii a proto doufám, že v tom čase, který nám zbývá, budeme schopni formulovat jasné úvahy a že papíry nebo dokumenty jako ta slavná zpráva, která vůbec neexistuje a která už byla vyhozena do koše, budou základem k diskuzi a musíme se opravdu mít na pozoru, sledovat realitu a být zodpovědní v okamžiku, když budeme definovat budoucnost tisíců a tisíců evropských zemědělců a dobytkářů. Děkuji. Děkuji, Garcia Perez, a slovo má pan Bešu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, eh, že jste předeslal spolurozhodování, které bude eh, se dotýkat otázky zemědělství tím, že jste zorganizoval tento seminář, abychom se zamysleli nad otázkou, která bude velmi problematická. Já se zaměřím na pár věcí, které si z tohoto odpoledne odnášíme. Já si nemyslím, že bychom byli efektivní vůči evropskému mínění, když chceme jednou politikou splnit několik cílů. Musíme vytvořit společnou potravinovou politiku. Pokud budeme vysvětlovat našim občanům, že máme společnou zemědělskou politiku proto, abychom hájili zájmy zemědělců, jejichž počet klesá, tak to bude vypadat, že hájíme nějaký malý omezený sektor populace. A ne, že hájíme zemědělství, které je nutné, důležité nejenom z hlediska celosvětového zachování rovnováhy, ale navíc zachovává i krajinu, zachovává zaměstnanost a tak dále. Musí to být součástí globální politiky. A já si myslím, že nemůžeme hovořit pouze o ochraně životního prostředí z tohoto hlediska. Samozřejmě, zemědělství je určitým způsobem spojeno s ochranou životního prostředí, ale je to mnohem širší otázka. Druhá věc. Hodně se zde hovořilo o prvním a druhém pilíři. Mě velmi zaujalo, jak Stefan Le Foll řekl, že bychom se měli vrátit k základům a měli bychom se podívat na to, proč vlastně máme společnou zemědělskou politiku v Evropě. A já souhlasím s tím, co říkal pan Chatelier ve svém závěru. Pozor, musíme mít opravdu evropskou politiku, musíme ji tedy zachovat jako evropskou politiku a drazí kolegové, zvykněme si na to, abychom ji srovnávali s dalšími politikami, které nejsou jen evropské. Když slyším, že evropská společná zemědělská zemědělská politika je drahá, tak nesmíme zapomínat na to, že pro některé jiné politiky jsou pořád ještě udržovány národní rozpočty, zatímco tady jsme dali dohromady všechny národní prostředky k tomu, abychom měli společnou zemědělskou politiku. Já mám dvě takové otázky. Za prvé, otázka prostředků, které byly dány k dispozici, abychom hájili naše spotřebitele abychom chránili ne zemědělce, ale spotřebitele. Ta pravidla, která máme na ochranu spotřebitelů, ty by měly, ty by měly být eh, překážkou pro vstup eh, produktů z území mimo Evropskou unii, které byly vyprodukovány bez dodržování zásad, které jsou eh, povinné pro naše spotřebitele. Jak budeme vysvětlovat Italovi, Španělovi, Francouzovi, že musí dodržovat tyto minimální normy, když potom dovážíme brazilské produkty, které tyto normy nedodržují? musíme o tom hovořit jako o dalším zisku, který přinášíme zemědělcům v normálních dobách a v dobách krize. Musíme se ale říci, jaké výdaje pro ně tyto naše normy a standardy znamenají. My musíme odlišit výdaje, které jsou navázány na ochranu spotřebitelů a které musí být srovnatelné pro všechny, kteří chtějí u nás eh, prodávat. Myslím si, že to už tedy bude poslední bod, eh, protože už hovořím déle, než jsem původně plánoval, ale týká se to jednání v rámci VTO. Já mám chuť eh, do toho opravdu hrábnout, protože už několik schůzí jsou zde prezentovány zprávy, Například eh, na začátku září zde byla prezentována zpráva o dohodě z Doha ohledně masa a teď se hovoří o tom, jakým způsobem by se to mohlo zmírnit. Opravdu bychom měli usilovat eh, v rámci VTO o dohodu za každou cenu? když si potom klademe otázku, jakým způsobem omezit negativní dopady. Nemůžeme si na jedné straně říkat, že liberalismus není řešením pro všechno a na, jedné, na druhé straně neklást si otázku, jakým způsobem bychom z toho neměli vyvodit, že bychom možná měli přepracovat logiky, ze kterých jsme vycházeli při určitých jednáních. Děkuji, děkuji pane Bešu, Josef Bove. A potom máme poslední tři řečníky. Ano, Toto je můj mikrofon. Jsem velmi rád, že jsem si vyslechnul našeho kolegu Bešua. Kdybychom se znali dříve, tak už v roce 1999 mohl být s námi ve vyjednávacím týmu a možná bychom eh, získali více času. Nevadí, možná se sejdeme v Ženevě na konci měsíce, nic není ztraceno. Já si myslím, že pokud eh, je SZP dnes legitimní, tak bychom měli jasně říci, jak se na to díváme. Já si myslím, že SZP tak, jak dnes funguje, není legitimní, protože je sociálně nespravedlivá, pokud jde o rozdělování podpor, Všichni víme, jak ta rovnice vypadá. Ekologicky je to úplná katastrofa, protože nezabrzdila industrializaci zemědělství a vidíme celé oblasti, kdy problémy znečištění půdy a vody se ještě zhoršily. A ekonomicky je absurdní, protože dnes eh, máme opravdu udivující situaci, kdy ceny zemědělských produktů nejsou vůbec navázány na ekonomickou realitu. Takže já si myslím, že neexistuje v Evropě jediný zemědělec, který by byl schopen produkovat za světovou tržní cenu. A navíc to jsou ceny, které nám chtějí vnutit. Dnes není jediný, spotř- jediný zemědělec v Evropě, který by byl schopen za tuto cenu produkovat. Aby byla společná zemědělská politika legitimní, tak se musíme opravdu vrátit k základu. O těch základech se zde hovořilo. Na jedné straně je zde soběstačnost eh, v oblasti potravin, musíme se živit, zajistit si obživu a pro nás je to stejná realita jako pro ostatní země světa. Biodiverzita, klima, zaměstnanost. Zaměstnanost to je opravdu zásadní otázka. V biologickém zemědělství Eh, na stejnou plochu, to znamená 30 pracovních míst navíc. To bychom si měli připomenout, to je důležitá věc. Takže dnes je jasné, že bychom se měli zbavit logiky, kterou jsme zahájili v roce 1992, což je logika vytvořit společnou zemědělskou politiku nebo vést společnou zemědělskou politiku, jejímž jediným cílem je uspokojit ty, kteří zajišťují 7 až 8 produkce která cirkuluje z jednoho světa dílu na druhý. Takováto politika nemá smysl, protože ničí zaměstnanost, životní prostředí a také diverzitu. Měli bychom vytvořit nové nástroje a já si myslím, že společná zemědělská politika bude legitimní tehdy, když budeme mít nástroje, které nám umožní dosáhnout cílu, které jsme si vytýčili. A jedná se o tři typy cílů. Musíme jasně uh, oddělit eh, produkci od zemědělské podpory. To je věc, eh, která jde ve směru koncensu, už bylo dosaženo před několika lety. Jasně vidíme, že toto oddělení nemělo za cíl zvýšit efektivitu, ale pouze přesunout eh, dotace z oranžové krabičky do zelené krabičky, ale nebylo to rozhodně efektivní, takže bychom měli vytvářet nástroje na zvládání produkce a ne je naopak rušit. Například máme mléčné kvóty, ale máme i příklady z dalších odvětví. Měli bychom také stanovit ceny. To zde bylo eh, řečeno, pokud jde o mléko. Ale Měli bychom to dělat na národní i evropské úrovni, na základě toho, jaká je situace v jednotlivých oblastech a měli bychom poskytovat podporu znevýhodněným oblastem. To je politika, která nikdy nebyla zavedena a která by mohla být cílem. A na závěr je třeba podporovat eh, výrobní postupy, které jsou ekologicky zodpovědné a které pomáhají dezindustrializovat eh, určitou produkci. Neměli bychom podporovat průmyslové zemědělství, které proto, aby mohlo existovat, eh, dováží soju z 20 milionů hektarů z Jižní Ameriky. To je politika, nebo tedy produkce, která je ekonomicky i ekologicky zcela katastrofální. Pokud chceme ujistit eh, evropské spotřebitele, především evropské venkovany a zemědělce, musíme provést tuto transformaci společné zemědělské politiky. Děkuji, Josefe. A poslední dva řečníci, Peter Jar a potom Herbert Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Čtyři stručné připomínky. Eh, za prvé k neoficiálnímu dokumentu. Tento dokument byl hozen do koše. Eh, řeklo by se, že to byla nepřátelská střelba. Já si myslím, že tento neoficiální dokument ukázal, že bychom vždycky měli mít na paměti eh, tak trochu rozpočet. To si myslím já, ale e, musíme mít vždy na paměti to, aby e, nějaké jiné skupiny nám tento rozpočet mezi tím nesebrali, co my budeme diskutovat. Pokud je o společnou zemědělskou politiku, já si myslím, že naše společná zemědělská politika, e, tak jak je nyní, ještě nedospěla ke svému konci. Kolega Des už to zmínil na začátku. A my můžeme ehm, relativně dobrým způsobem dodávat potraviny 500 milionům eh, lidem v Evropské unii díky naší politice a zároveň je jasné, že výdaje na tuto politiku s každou reformou této politiky klesaly, což je dobré. Eh, za třetí, eh, oddělení dotací od produkce na veřejnosti eh, dochází k určitému znepokojení. Eh, Zdá, veřejnost si myslí, že zemědělci dostávají peníze za nic. Eh, to ale není pravda, protože zde existuje systém podmíněnosti. Zemědělec za své dotace musí samozřejmě něco dělat. Ty dotace už nezávisí na produktech, na množství, produ- co produkuje, ale eh, tyto dotace závisí na určitých podmínkách. A myslím si, že v tomto směru bychom se měli vydat dále. Věda říká, eh, je možné představit si společnou zemědělskou politiku, která si vystačí s pěti miliardami eur. Někdo, kdo říká něco takového, eh, myslím si, ohrožuje bezpečnost potravinových zásob v Evropské unii. Za čtvrté, chtěl bych říci, eh, že eh, druhý pilíř eh, má velkou nevýhodu a ta se týká spolufinancování. A každý, kdo eh, si myslí, že tohle je všelék, tento druhý pilíř, eh, nesmí zapomenout na to, že druhý pilíř vždy souvisí eh, s, se spolufinancováním. Takže členské státy musí mít určité prostředky, abychom mohli přejít do tohoto druhého pilíře. Jinak členské státy nebudou moci tohoto druhého pilíře využívat. To musíme mít na paměti. Dorfman. Já. Pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčný za to, že dnes vedeme tuto diskuzi, protože jsme na začátku cesty a právě teď je třeba klást si otázky, eh, do jaké míry potřebujeme dalekosáhlou reformu. A nyní během posledních deseti let eh, proběhly asi tři velké reformy. A poslední reformou eh, byla kontrola stavu a nyní chceme další reformu. Musíme si tedy položit otázku, zda něco takového